No. Dobrá. Nemá-li nikdo nic eh, dalšího důležitého, tak akorát uvedu, že proběhla dobrá diskuse o naší delegaci do Tajska. jak se nejlépe stavit k arménské vládě vzhledem k tamní situaci a po eh, dlouhých eh, zamyšleních eh, jsme se rozhodli tu delegaci tam nevypravovat, zejména poté, co parlament minulý týden, posledně ve Štrasburku přijal usnesení k, k Myanmaru. Já si myslím, že to bylo správné rozhodnutí, protože Gut, so, liebe Kollegen, nun sind alle da. Und eh, Kolegové, už jsou tady všichni. A my tady navážeme na náš program bodem 7, což je e, strategie v oblasti digitálního obchodu. Martě Skáke, naše zpravodajka, nám předložila pracovní dokument již dříve, teď máme k dispozici zprávu. Myslím, že je správně, když to projednáme teď, protože v rámci konference ministrů VTO v Buenos Aires bude hrát otázka právě to, jak to bude dále s tou digitální strategií. Eh, proto tedy my jako parlament bychom k tomu měli zaujmout vlastní pozici. A jsem velice rád, že kolegové z ITRE, IMCO a LIBE si přejí vypracovat společné stanovisko. Vidím tady eh, pana zpravodaje ITRE a samozřejmě pokud si přeje, tak eh, mu dám slovo. Tolik úvodem a já teď tedy dávám slovo na naší zpravodajce Maritě Skáke. Děkuji, Bente, děkuji, pane předsedo, kolegové. Jsem ráda, že máme další příležitost pobavit se o potřebě strategie eh, pro digitální, tedy pravidla v oblasti digitálního obchodu v EU. Všichni vidíme, jak hluboce dopadá technologická revoluce a rozvoj techniky eh, prakticky na všechny sektory ekonomiky, na lidi, společnost. Mění se ekonomika ve výrobě, ve službách. Máme tady dopad na malé a střední podniky, ale samozřejmě máme neustále nový vývoj. Důležité je, aby se Evropská unie ujala vedení ve stanovování norem a standardů, které budou chránit veřejný zájem. Proč? Protože když se rozhodneme po světě, vidíme, že mnohé vlády se snaží o zavádění protekcionistických opatření a nelegitimních restrikcí, zejména právě v té digitální ekonomice. Také je zde takový nedobrý eh, trend, kdy tato pravidla v digitální ekonomice stanovují soukromé firmy, ale jestliže chceme být první, tak musíme začít teď hned. Evropská unie má dobrou a solidní bázi eh, ve svých pravidlech a principech, na kterých je postaven společný trh. A je tedy jenom přirozené z našeho hlediska, aby se tato naše pravidla transformovala v pravidla globální. Já bych eh, nyní nastínila několik takových úhelných bodů, na kterých by měla stát naše strategie. A samozřejmě budu chtít, aby kolegové toto dotáhli do konce a budeme žádat to též od komise. Evropská unie je To znamená také e, přístup pro více lidí, e, tím, že budeme mít e, broadbandové širokopásmové připojení pro všechny a také budeme mít možnosti pro reklamační mechanismy při přeshraničním nakupování. Zásadní cestou jsou rozhodnutí, která jsou adekvátní při předávání dat z Evropské unie do třetích zemí. A víme, že tato eh, adekvátní rozhodnutí jsou tedy eh, zatím dohodnuta se eh, čtyřmi ve čtyřech oblastech, čili ještě máme na čem pracovat. Je třeba to řešit prostřednictvím dohod o svobodném obchodu a musíme se bránit neoprávněným lokalizačním požadavkům. Toto je jedna z metodik protekcionismu a proto je důležité, aby komise vypracovala stanovisko o předávání dát přes hranice a e, jejich pravidla se o jejich zacházení v obchodě. Důležité je bojovat proti veškerým diskriminačním praktikám v digitální ekonomice, samozřejmě, a dále musíme zajistit to, že Zatímco jsme v EU otevření eh, zahraničním investicím, eh, chceme, abychom my měli stejnou, stejnou šanci eh, jinde. Pokud se týče požadavků třetích zemí, když chtějí, abychom jim prozradili kryptografické metody, tak to samozřejmě k tomu také patří a mm, nesmí to být zneužíváno jako požadavek proto, aby byl nám umožněn vstup na trh. Co se týče duševního vlastnictví, jeho ochrana je samozřejmě základním kamenem naší ekonomiky, ale samozřejmě je třeba to rozšiřovat dále. Probíhají diskuse kolem okta a také eh, pravidla rozhodnutí, které se týkají léčiv ze třetích zemí, nemohou být spochybňována naše hodnoty a obchodní činnost musí být v souladu. Dalším prvkem, na kterém můžeme stavět, je to, že máme eh, silnější multilaterální disciplíny v prostřednictvím VTO. Členové eh, VTO eh, nyní jednají o elektronických přenosech, ale toto by mělo být závazné. Dále, pokud se týče interoperability o standardů a bezpečnosti v internetu věcí. Máme nyní fragmentovanou eh, situaci, po celém světě používají se také různé eh, produkty a to by mohlo se přetavit eh, v obchodní překážku. Já myslím, že jako úvod toto stačí a ráda si vyslechnu, co kolegové považují za důležité a myslím, že spolu můžeme přijít s proveditelným a ambiciozním návrhem, který může komise realizovat, než bude pozdě. Děkuji, Maritě. A nyní na šestinová zpravodajka za EPP Vivian Redding. Eh, především bych chtěla říci, že dokument, který zpravodajka předala, je velice dobrý. A souhlasím se základními principy eh, ohledně otevřeného internetu, hlavní cíle, jako třeba otevřít nové trhy pro naše podniky, ale také chránit spotřebitele i metodika, která vyžaduje mezinárodní normy, které budou solidní. Také souhlasím s většinou konkrétních návrhů, které zpravodajka činí, jako třeba přístup k trhu s telekomunikacemi nesmí být diskriminační, roamingové poplatky musí být transparentní a rozumné, ehm, zdrojové kódy, a kodování musí eh, být, šifrování musí být chráněné, eh, normy ICT musí být interoperabilní, celní poplatky z elektronické komunikace musí být zakázány a využívání eh, stránek jako e-commerce by mělo být mezinárodně možné a dovolené. <clears throat> Jinak mám pár připomínek k otázkám, jako třeba transfery dat, Ehm, duševní vlastnictví, přístup k zahraničním trhům nebo rozvojová politika, kde si myslím, že bychom mohli být ještě ambicioznější, ale zpráva jako taková už i v těchto bodech je velmi dobrá. Takže z naší strany budeme k tomu přistupovat pragmaticky a pokud budou nějaké pozměňovací návrhy, tak půjdou v tom duchu ehm, jako budou spíš praktické a v duchu spolupráce s ostatními frakcemi. Pane předsedo, tato zpráva je zásadního významu, jak jste říkal, protože globalizace a digitalizace našich ekonomik, naší společnosti, našeho obchodu jsou zásadní témata i zdrojem obav občanů. Takže musíme zajistit, aby měli důvěru v naší politiku. A musíme jim nabídnout eh, silnou, trvalou odpověď, která současně bude hájit naše hodnoty. A myslím, že v tomto duchu paní zpravodajka eh, vypracovala výbornou zprávu. Ostatně digitální Evropa v posledních letech zaznamenala velký pokrok. Musím připomenout otevření trhu telekomunikací konkurenci již od roku 2009. To znamená, Evropa je skutečně v předvoji. Eh, konec roamingových poplatků v letošním roce, jak víte, uznání neutrality netu v roce 2015 a v roce 2018 dojde k posílení ochrany dat, osobních dat a možná také konec geoblockingu. Takže my jsme skutečně v avantgardě a tak musíme také avantgardou zůstat. A proto musíme zajistit důvěru v naše politiky, důvěru občanů. Zpráva míří tímto směrem a v hlavních rysech, ne ve všech rysech, eh, od, jak si odpovídá naši, představě naší frakce. Děkuji. Děkuji a, a nyní za SAD paní Karolina Faskranc. Děkuji, pane předsedo a kolegyně a kolegové. Nejdříve se mluvám, že jsem přišla o trochu později, ale dnes byl silný vítr z východu a proto jsme v Bruselu přistáli pozdě. Nejdříve poděkuji paní zpravodajce za vyvážený návrh, ve kterém jsou důležité a podstatné body už eh, při poslední rozpravě eh, jsme zmínili, že je důležité, aby ten digitální obchod, abychom se mu věnovali, eh, protože on se stále rozšiřuje, přináší obrovské příležitosti, ale také velká rizika. A samozřejmě budou tady vítězové a poražení, jako u všeho. Cílem je vytvořit spravedlivý systém, který umožní tok dat na jednu stranu, ale na druhou stranu také bude odpovídat vysokým našim evropským eh, požadavkům na ochranu údajů. To znamená, že ochrana údajů v Evropské unii, eh, o té se nevyjednává, o tom víme a to musíme v té zprávě také dát eh, jasně a srozumitelně najevo. Předložíme několik pozměňovacích návrhů, dovolím si jich několik vyjmenovat. Například je tady ta digitální propast to je pro nás velmi důležité, ten rozdíl mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi v přístupu k digitální komunikační infrastruktuře, jak to zvládneme a jak rozvojovým zemím můžeme nabídnout šanci. Já si myslím, že se musíme zamýšlet více nad investicemi do infrastruktury, více tam investovat a, a musíme nabízet eh, také větší podporu, aby ty země měly eh, šanci eh, vytvářet digitální hospodářství. Digitální obchod vytvoří nová pracovní místa, ale jsou tady samozřejmě také místa, která zmizí tradiční. Nedávno jsme o tom mluvili na výboru pro dopravu, jestli za 20-30 let ještě budou řidiči kamionů. To znamená, a je možné, že toto eh, povolání už nebude k dispozici. Co potom budeme dělat s těmi lidmi, kteří už nebudou moci vykonávat takovouhle práci? A já si myslím, že je důležité, aby eh, vlády musely přijímat eh, opatření sociálně politické povahy, aby působily proti takovýmhle jevům. Jako sociální demokraté také chceme mm, poukázat na malé a střední eh, podniky. Potřebujeme pravidla, eh, které, která eh, tyto podniky pro ně budou prosaditelná v tváří tvář velkým podnikům a monopolistům. Podívejme se také na ženy. Bohužel jenom 60% lidí na světě nebo 60% nemá přístup k internetu a to se týká i žen. Bylo by pro ně eh, příležitostí, kdyby měli příležitost eh, k internetu a mohli z toho mít eh, tedy hm, prospěch. Proto také v jednom z pozměňovacích návrhů vyzýváme k účasti na digitálním trhu pro ženy. Chceme ovšem eh, k tomu také určitý výzkum. A sice do jaké míry eh, ta obchodní politika ke zrovnoprávnění a zrovnoprávnění souvisejí. A jak by obchodní politika mohla eh, posilovat ženy hospodářsky. No také nesmíme zapomínat, že nové že, že budou vznikat nové obchodní a pracovní trhy a to se vyžaduje uh, Mm, flexibilitu, všechno bude levnější, ale samozřejmě také může dojít k eh, šíření eh, těch nestabilních pracovních poměrů a naše eh, pracovní a sociální standardy tím budou trpět. Proto je důležité, abychom se věnovali ochraně pracujících, zejména v oblasti crowdworkingu tady potřebujeme jasné definice, například minimální eh, platy, minimální eh, standardy, pokud jde o zdravotní a sociální pojištění, ochranu eh, soukromé sféry a také v ručení nebo odpovědnost. Další poslední věc, která je velice důležitá pro nás sociální demokraty, je ochrana spotřebitelů v digitálním obchodu. Lidé musí mít eh, důvěru v systém. Je samozřejmě důležité, aby se mohli eh, spolehnout na to, že při eh, digitálním obchodování bude ochráněna i jejich soukromá sféra, jejich data budou ochráněna a že se nadále bojuje s internetovou kriminalitou. Já se každopádně těším na dobrou spolupráci a jsem si jistá, že se nám podaří Eh, schválit vyváženou zprávu pro budoucnost, pro budoucí eh, digitální obchodní politiku. Děkuji. Děkuji vám a za GUE pan Helmut Scholz. Já se omlouvám, omlouvám se. Neviděl jsem signál, že to bude, eh, že, že tady pan Zahradil je ještě za EKR, takže pan Zahradil, prosím. Děkuji. Já mm, zastupuji stínovou jako Emily Clarkin která bohužel tady nemohla být dnes. Já tady velice eh, stručně mám to od napsané. Vítá a eh, priority a témata a eh, obsažené v tomto návrhu zprávy. Je, těší se na spolupráci se zpravodajkou a s dalšími frakcemi. Souhlasí s názory k ambiciozním návrhům, tedy k přeshraničním tokům dat také eh, oceňuje, že komise přijala eh, povzbudivé kroky v digitální strategii jednotného trhu a v celostní strategii a také pozbuzuje všechny, aby eh, pokračovali v tomto k zlepšování toho externího rámce. Prosazování otevřeného digitálního prostředí, tak tam paní stínová zpravodajka hm, uznává, že je třeba mít pravidla pro důvěryhodný internet, také eh, vzájemnou eh, interoperabilita eh, systému může být způsobem, jak ochránit soukromí a přesto zajistit možnost toku dat přes hranice. Na Rozhodnutí o adekvátnosti jsou také důležitým mechanismem k ochraně údajů a doporučujeme tedy komisi toto, na tomto dále pracovat. Je třeba větší eh, jistoty, potom pokud je ochranu spotřebitelů, eh, tam, kde eh, linie mezi zbožím a službami není jasně definovaná. Samozřejmě spotřebitelé jsou často eh, zatěžováni eh, zbytečnou byrokracií a další byrokracie určitě eh, obchodu nepomůže. Tolik tedy jménem naší stínové zpravodajky Emmy McLarkin. Děkuji vám. Děkuji a teď Helmu Scholz-Zague. Děkuji, pane předsedo. Já bych také na úvod poděkoval zpravodajce za návrh zprávy a <clears throat> je to opravdu velice dobrý základ pro další práci. Je to velké téma pro budoucnost obchodu a to se jistě shodneme. Také souhlasím s tím, že evropský digitální, evropská digitální obchodní strategie by měla vycházet z hmatatelných přínosů pro spotřebitele jak v, na, v Unii, tak mimo Unii ochrana základních práv a to v globálním světě. Vy jste zmiňoval eh, VTO a nadcházející Ehm, jednání, je potřeba, aby tady to právě bylo kombinováno nebo zahrnuto eh, v, v našem dokumentu v hledání těch multilaterálních struktur taky. A souhlasím s tím, co již zaznělo, že je potřeba brát v potaz, co to znamená, rozvíjet naše vlastní kapacity a schopnosti pro digitální obchod s, s férovým obchodováním, což vyžaduje zase odpovídající mechanismy a, a nástroje od partnerských zemích. Mám nějaké připomínky, které jsem již pronesl během předchozích jednání, předložím pár pozměňovacích návrhů. A chtěl bych zdůraznit ještě soukromý a big data. Co od um, směrnice o osobních datech uh, ochrana uh, soukromí se stává základním právem a myslím si, že musíme tady jasně ukázat, že o data uh, a ochrana dat nemá být bariérou, ale základním právem. A to funguje na obě strany. Toky dat, včetně osobních dat, tam by Evropská unie neměla přijímat další závazky, co se týče volného pohybu dat a nemůžeme obchodovat se soukromým občanů. A online platformy Mm, crowd, eh, crowdová ekonomika a podobně by měly eh, představovat příležitosti a flexibilitu, ale mm, bohužel často tato flexibilita znamená větší prekérnost pracovních příležitostí. Chápeme, že mají eh, občané a pracující obavy z uberizace práce a mm, existují stovky platform jako Amazon, Clickworker, Upworker a podobně, které tímto směrem směřují. A my potřebujeme jasné normy a uplatnitelné mechanismy a nástroje v kontextu eh, průmyslové politiky a obecně politiky tohoto odvětví. Eh, eh, osoby samostatně výdělečně činné potřebují také stejnou ochranu jako zaměstnanci, a to nesmíme zapomínat. A operátoři různých online platform musí přijmout opatření, aby eh, bylo možné pro pracující nadále vyjednávat o, v rámci kolektivního vyjednávání za důstojné pracovní podmínky a musíme také e, zmínit otázku mezinárodních norem a ochrany digitálních práv od digitálních pracovníků. E, nesmí tedy ty jednotlivé platformy se stát nástrojem daňových úniků, neplacení sociálního zabezpečení a to jsou významná témata spojená eh, právě s eh, daňovou problematikou. Eh, Panama Leaks připomínají LuxLeaks a SwissLeaks. LuxLeaks nám připomíná velký rozsah velkých firm a jejich snah obcházet daňové povinnosti. Velké nadnárodní společnosti, abych zmínil třeba Google a Amazon, tady právě ocenili úsilí, my oceňujeme úsilí komise vy, nějakým způsobem uchopit tuto výzvu ehm, a takže tyto firmy využívají různé mezery v mezinárodním právu, aby je tedy využili pro svůj prospěch. Digitální ekonomika, která je, eh, znamená velkou eh, mobilitu úkolů. Je, je, digitální práce je jedinečná, odlišná a e, je opravdu potřeba se zaměřit na problematiku obcházení daňových povinností a podobně, čili v tomto, e, to my to tedy e, vnímáme. Děkuji. Thanks a lot for the green. Děkuji vám za zelené, Hautala. Děkuji, pane předsedo. EU jako hlavní obchodní partner je v dobré pozici, aby stanovila základní normy a kritéria i pro mezinárodní regulaci e, strategie digitálního obchodu, takže musíme e, se ujistit, že ta pravidla stanovíme správně. Těší mě, že naše zpravodajka zapracovala celou řadu významných principů do svého návrhu zprávy. Za prvé, co se týče ochrany dat, my bychom neměli se dostat do pozice, kdy volný obchod eh, by eh, byl důležitější než nová regulace ochrany dat. A já souhlasím se spravodajkou, že by bylo velmi důležité, aby komise brzy um, učinila návrh, jakým směrem by se to mělo vyvíjet. Ve všech našich obchodních dohodách musíme zahrnout horizontální ustanovení, které bude vycházet z principu přiměřenosti. A ráda bych věděla, co přesně znamená v odstavci 6 apel na komisi, aby vypracovala ambiciozní pravidla eh, v souladu eh, s existující legislativou a neporušující právo na ochranu. Eh, nevím, jestli je to dostatečné pro to, aby ochrana dat byla skutečně dostatečná. Rozvojové aspekty digitálního obchodu jsou velmi důležité a slyšela jsem od kolegů a stínových zpravodajů celou řadu návrhů ohledně toho, jak bychom toto mohli posílit v této části zprávy. Já jsem přesvědčena, že digitální obchod může také nabídnout významné příležitosti i pro mikropodniky v rozvojových zemích, aby se zapojili E, do globálních hodnotových řetězců. A například e, apel v odstavci 20, e, apel na podporu investic do digitálních struktur v, globálním jihu, to je velmi důležité. Ptám se zpravodajky, jestli si je vědoma měla třeba, nebo jestli zná názory Mezinárodní unie pro telekomunikace, jestli mm, pracují třeba na zlepšení investic do digitální infrastruktury e, na jihu světa. A konečně ekonomika je čím dál mobilnější prostřednictvím digitálního obchodu a to, jak říkají kolegové, že musíme věnovat větší pozornost agresivnímu daňovému plánování které je také tedy v textu zmíněno. Děkuji. Děkuji za e FDD, pan Datons. Uh, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je to velice dobře napsaná zpráva a mm, já bych chtěl poblahopřát zpravice. E, myslím, že tam ale chybí několik věcí. Například e, velké digitální společnosti neplatí daně a proč to říká jenom pan Scholz? Amazon také se snaží eh, vytlačovat eh, malé retailové eh, podniky ze svého oboru neplatí VAT, tedy DPH na dovážené zboží, příliš se nezabývají platbami sociálního zabezpečení. V mé zemi třeba Eh, přicházíme o daně z pozemků, poněvadž ty jsou u nás poměrně nízké, pokud se týče, pokud se týče eh, komerčních pozemků. Jak to, že to říká jenom pan Scholz, eh, co, co SAD? Od SAD tady slyšíme akorát co si o feminismu. Ale to přece není předmětem eh, digitálních Eh, firm. Oni prostě neplatí daně, tyto velké firmy. A proč to musím říkat já, proč to neříkají socialisté? A možná paní zpravodajka bych to mohla eh, doplnit, tedy do té zprávy to, eh, že se neplatí pořádně daně. Prostě by to v té zprávě mohlo být. Další věci, které se týkají Amazonu, Google a podobně, tak tady je jakési eh, nesvaté eh, společenství mezi eh, politickou pravicí a mm, mezi společenskou, mezi tedy politickou levicí. Pravice má dobré vztahy k velkopodnikatelům, levice zase chce být politicky korektní. Takže Potom tady máme to, nejlevnější, to nejlevější křídlo, eh, které eh, se vždycky zabývá tím, aby také malé firmy platily daně. No a teď prostě to nějakým způsobem všichni o tom mlčí. Ale já si myslím, že skutečně je třeba, aby se v té zprávě objevilo, že velké digitální společnosti platí daní buď velmi málo, nebo vůbec nic. No a ještě jedna věc. Eh, směrnice o eh, pracovnících, kteří jsou vysíláním. To je eh, směrnice, kterou jsme tady v Evropském parlamentu schválili s velkým nadšením, v tom předchozím parlamentu. A myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli aspoň nějakou analýzu toho, jaké to má dopady. Ano, děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěla poblahopřát zpravodajce. Myslím, že ta zpráva je velmi dobrá. A já souhlasím s tím, co tady eh, řekla eh, stínová zpravodajka. Já bych tomu chtěla dodat ještě několik aspektů, eh, které by měly být zesíleny v této zprávě. A sice eh, já se zaměřuji na roli Mezinárodní obchodní organizace. Já si myslím, že by to tady mělo více zaznít, a to také na konferenci ministrů. A sice, že skutečně máme pravidla pro mezinárodní digitální e, obchod a neměly by tady zůstávat žádné zbytečné překážky v cestě tomuto obchodu. Jestliže tady máme strategii, která je dobře definovaná, dohodnutá, e, máme poměrně dobrou představu o tom, jak by měl vypadat eh, mezinárodní eh, digitální trh, eh, tak se musíme zaměřit v této souvislosti na smlouvy, které už platí. Bude muset totiž stávající smlouvy modernizovat. Jenomže ten digitální vývoj jde vpřed strašně rychle. Takže se budeme muset zamyslet nad tím, jak vlastně toho dosáhnout, abychom drželi krok. Děkuji, pan Bütikhofer, přejeli si promluvit. Bohužel bez mikrofonu, respektive neslyšíme tento mikrofon. just want to highlight two points shortly, uh, because... Já bych chtěl zdůraznit dva body. My ve výboru ITRE uh, pořád ještě uh, nevíme, uh, jak to dopadne, poněvadž očekáváme, kdy bude, až se začne blížit termín prodávání pozměňovacích návrhů. Takže dva body, které jsem chtěl zmírnit. chceme zajistit férový a civilizovaný přístup ke všem hráčům na trhu. Evropští hráči musí mít stejná práva jako ekonomičtí hráči ze třetích eh, zemí. A to se týká také fungování komunikací. To je první bod. A druhý pokud jde o přeshraniční předávání dat, chtěli bychom navrhnout takové ustanovení, aby se v obchodních smlouvách eh, dbalo na to, aby všude bylo ustavení o tom, že si přejeme, aby byla Eh, aby se držoval standard adequacy decision. Chceme, aby každá strana měla plný, plné právo ochránovat si svoje data a soukromí eh, s jedinou výjimkou, aby se neomezovala, neomezoval volný pohyb dat eh, s výjimkou důvodu ochrany soukromí. A opět eh, jsme proti neoprávněné lokalizaci. Tak. Ano, děkuji. Nyní je čas na komisi. Komise minulý týden zřejmělo e, sdělení o pohybu dat a možná by nám zástupce komise mohl říci něco málo o tom sdělení, kromě další věcí. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Začal bych tím, že vítám návrh zprávy paní Skáke. Podporujeme tuto zprávu v současné podobě, zdá se nám poměrně vyvážená. V této souvislosti bych chtěl poděkovat paní Skáke, že zapracovala naše předchozí poznámky k věci na, o roli adequacy decision. Už teď můžeme říci, že většina věcí, která je zde zmíněna, eh, tak s tím souhlasíme. Když se podíváme tady eh, FTA s Japonskem, tak už tady máme antispam a samozřejmě ochranu dat. Pokud se týče toku dat, komise nadále pracuje na eh, vyvážení našich ofenzivních a defenzivních eh, zájmů a souhlasíme tedy s tím, co zde bylo dosud řečeno a později se k tomu vrátíme. Co se týče duševního vlastnictví v odstavce 13, podle nás není třeba zvlášť e, zmiňovat ještě obchodní známky, pokud hovoříme o duševním vlastnictví obecně. E, obchodní známky jsou jeho součástí. A v odstavci 16 zpravodaj vyzývá komisi, aby e, moratorium VTO transformovala v moratorium permanentní já předpokládám, že tedy to má být nějak do příští ministerské komise. To je pozice, kterou komise podporuje, ale sama o sobě toho nemůže docílit. Je to na půdě VTO otázka dohody 64 členů. Děkuji. Děkuji Martě Skáke. Děkuji všem kolegům za jejich příspěvky. Eh, bylo to celkem nečekané. Eh, nečekala jsem takovou širokou podporu a konsensus pro naši evropskou strategii. Ve všech prvcích se objevily jakési ještě klíčové součásti. Mnozí tedy hovořili o nezbytnosti důvěry v digitální ekonomice a samozřejmě pojistek eh, pro základní principy. Pravidla musí být spravedlivá, ale musí být také vypracována z globální perspektivy, tak abychom třeba našimi pravidly nepůsobili negativně například na lidi na jižní polokouli. Ano, je třeba se zaměřit na vývoj na globálním eh, jihu a tam, jak se, jak se tam tedy chovají eh, společnosti, například eh, když nezapočítávají některé služby do datových limitů přístup k otevřenému internetu je něco úplně jiného, je to úplně jiný cíl, než to, co sledují velké společnosti. Jim jde o to, aby mohli své služby prodávat co nejvýhodněji, možná i zadarmo. Naše strategie musí stavět na našich bývalých úspěších a musí bránit naše zájmy, jak řekla paní Redingová, musíme Eh, také eh, ochránit eh, roaming a stejně tak jako obecnou ochranu dat a síťovou neutralitu. Pokud máme jasné zájmy, můžeme být taky ambicioznější na půdě VTO. Silnější agenda a širší podpora to skutečně Evropská unie může a může na svou stranu přesvědčit některé další země. Eh, loňský nás přesvědčil o tom, že člověk musí být na prvním místě, což je velice důležité v souvislosti s rozvojem technologií a chceme se zaměřit na to, co, čeho všeho lze dosáhnout pomocí obchodních pravidel. Digitalizace je velice široké pole, objevuje, eh, ovlivňuje mnoho částí života, ekonomiky a tak dále. Takže eh, bychom eh, měli mít takovou, nebo mohli mít takovou tendenci tuto zprávu příliš rozšiřovat. Ano, samozřejmě, my chceme mít společný digitální trh a společný digitální prostor, ale ne vše se dá zajistit pomocí ochodní pravidel. Otázka výbání se placení daní je sice důležitá, ano, ale Eh, myslíme si, že práce, kterou eh, komise odvedla, to už je takový směr, eh, kde bychom mohli tedy daní spravedlivěji i tyto velké a mocné firmy. Takže já chci všem poděkovat. Děkuji. Děkuji. Máme zde široký konsensus. Přesto asi můžeme očekávat určité pozměňovací návrhy a to do 2. října 18. hodiny. Proběhne debata poté 9. října. Tím jsme uzavřeli bod číslo 7 a jelikož máme pevný časový plán, eh, navrhuji, abychom bod číslo 8 odložili až po hlasování Eh, ono to zase nebude tak dlouhé. A pan Proust eh, tento návrh akceptuje. Takže hlasování. To welcome a new member here in the... Takže já tady uvítám nového člena, který nahrazuje Marine Le Pen. Vítám Françoise Jaméze. Užívejte si práci tady na našem výboru. Takže za prvé usnesení k dohodě s Kazachstánem. Nejdříve si dáme zkušební hlasování. Zahajuji. Has everybody voted? Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Dobrá, přijato. Kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Pane předsedo, já myslím, že eh, mě tady nefunguje hlasovací zařízení. Že já pořád mačkám, mačkám, mačkám a... Tak si prosím přesedněte. Zkuste to. A už to funguje. Končím hlasování. A přijato. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato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 s dohodou. To je jediné hlasování. Elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Také eh, velkou většinou přijato. Dostáváme se tedy k bodu 11. Strategie EU Afrika. Vidíme kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti?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 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to věříme. Pozměňovací návrh 39 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozvací dává 43. Druhá část jako možné doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. pozněvací návrh 52. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. pozněvací návrh 53. Kdo je pro? Ověříme. 52. zahajuje hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Takže 64 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. No, 67, říká pan předseda nyní. Tak se omlouvám, říká pan předseda. Tak teď 67, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 69, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Pozměňovací návrh 72. Eh, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 72. druhá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To prostě nejde. Tady se nehlasí nikdo. Takže ještě jednou, 77. Kdo je pro? Tak, kdo je proti? Já se zdržel? Přijato. 78 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Druhá část, 78. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování 79. Končím hlasování. to 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Přijato. 83, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 84, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 85, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 86, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozdělací návrh 89, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. 89. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Pozměňovací návrh 18, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Ověříme znovu. Pozměňovací návrh 18 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. No, tak to také nebylo jednoznačné. Zahajuji hlasování o pozměňovací návrhu 19. Končím hlasování. A přijato. Takže prosím, řádně zvedejte ruce. Kompromisní pozměňovací návrh 5. Kdo je proti? Pro, kdo je pro, kdo se držel? Přijato. Možné doplnění pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme to znovu. 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. A závěrečné hlasování elektronicky zahajuji nyní. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Srdečně blahopřeji, tím končíme hlasování a vracíme se k bodu 8. Návrh na kontrolu zahraničních investic ve strategických odvětvích. Jako parlament eh, jsme o toto požádali. Pan Juncker to ve svém projevu ke stavu Unie eh, oznámil. A teď eh, tady máme jeho návrh. Nejdřív dám slovo panu Průstovi, který byl naším zpravodajem pro eh, legislativní usnesení. Pane Průste. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jistě si pamatujete, v červnu jsme o tom hovořili o zahraničních investicích, když EPP přijalo iniciativu dokumentu, který žádal od Evropské komise, aby předložila návrh legislativní návrh na toto téma. Naše diskuse ukázala, že vyvolává velký zájem, týká se ekonomických zájmů, ale vyžaduje velkou důslednost, co se týče kladených otázek. Evropská komise tedy vidí velké očekávání ze strany členských zemí i poslanců a můžeme skutečně ocenit práci komise. Předložila návrh na řízení 14. září tohoto roku v návaznosti na e, vlastně právu z vlastní iniciativy, na které jsem začal pracovat. Takže já děkuji Evropské komisi, která věnovala léto práci, která může znamenat obrat v Evropské unii. Je naléhavé reagovat a komise to také konstatovala s tím, že to neodkládala kvůli studii dopadů, která by znamenala spoždění a již nyní má koordinační výbor s členskými zeměmi. Každý den čteme v tisku a vidíme v obcích, že e, dochází k mm, odkoupení firem ze strany investičních fondů, což nás na jednu stranu může těšit, ale na druhou stranu vyvolává obavy, pokud se jedná o nějaké životně důležité e, firmy e, a Například k, i přes China Manufacturing Plan například musíme být velmi ostražití. Obchodní komora Evropské unie nám o tom taky něco řekne za chvíli. Za 20 let narostly brazilské investice v Evropě o 1000%. Od roku 2015 čínské investice narostly o 77%. To jsou čísla, čísla která odpovídají určitým jevům. A někdo může mít eh, obavy eh, z tohoto návrhu, ale rozhodně Eh, se může uklidnit, protože to nejsme sami, eh, všechny země, Spojené státy, Japonsko a pochopitelně i Čína mají podobný mechanismus. 12 členských zemí mechanismus již má, ale ten ještě potřebuje být validován Evropskou komisí. Takže já bych chtěl požádat komisi, ať nám vysvětlí, proč se zdá tak těžké dohodnout se na počtu zemí, které mechanismus mají. Ta čísla se hodně liší. A Komise by eh, nám měla říci, zda nejsou rozdíly v dopadech na členské státy, které mechanismus mají a na ty, které je nemají. Taky je třeba uvést jiné číslo. Od roku 2015 evropské investice v Číně klesly o čtvrtinu plus 70% na straně jedné, minus 25% na druhé. A e, povinnosti na straně Číny, joint venture, e, patenty, systém kvót pro elektrická vozidla a podobně, to všechno vyvolává další rizika ztráty know-how z naší strany. Takže co s tím? Za prvé je potřeba se e, připravit na, e, nebo proti e, odprodávání strategických podniků a jak už zaznělo ve Štrasburku, je potřeba zajistit spravedlivé investice cestou reciprocity. Může nám komise říci, co v tom jejím návrhu umožňuje mířit směrem k větší reciprocitě? Tento mechanismus dohledu nad investicemi nemá za cíl zakázat zahraniční investice ale musí dohlížet na, na zvláštní podivné investice. Komise Ehm, tady jak si jako jádro považuje výměnu informací. Investice může vypadat neškodná, ale při celkovém pohledu můžeme odhalit strom, který zakrývá strom, to znamená investice ve velkém rozsahu nebo které získávají kontrolu nad celým odvětvím, což by eh, nás mohlo zasáhnout prostřednictvím vnitřního trhu. Čili je to větší hodnota než ehm, vize v širokém měřítku. Já vám budu vyprávět jeden příběh, který se stal ve Francii a vyprávěl mi to četník. V malé vesnici ve Francii na farmě e, se ztratila motorová pila. Za pár dní to ten zemědělec jde četníkovi říci, tak si říkají, no to je nějaká lokální krádež. A jednoho dne toho četníka přesunuli do jiné obce a když si tam četl spisy, tak tam zase našel případ ukradené motorové pily. A dal si to do souvislosti a rozhodne se podívat do archivu. Načež zjistí, že během několika dnů v několika francouzských regionech došlo k desítkám krádeží motorových pil v izolovaných eh, farmách a jedná se evidentně o eh, síť, která, eh, kdy kradly stejné, stejný typ zboží na řadě míst a to on odhalil díky určitému odstupu. Takže tak to vidíme, že informace je klíčem nového systému ale také slabým článkem, protože co se stane, když některý členský stát nebude mít vůli komunikovat o investicích na jeho půdě, bude nějaký sankční mechanismus? Bez mechanismu národního dohledu může členský stát být stejně efektivní při zjišťování podivných investic? Všechny tyto otázky je třeba řešit. Takže na závěr my se snažíme prostřednictvím tohoto mechanismu dohledu nejednat ve chvíli, kdy už jaksi naše, naše zlato zmizelo a kdy naše vitální firmy jsou v cizích rukou, ale snažíme se eh, chránit eh, know-how, které dnes je pro nás velmi důležité v rámci globalizace. Musíme nalézt rovnováhu, ale ne za cenu status quo. Takže proto já oceňuji pragmatické aspekty návrhu komise, nicméně mě mrzí, že ehm, tam není více eh, pro naše investory v zahraničí. A samozřejmě zůstávám k dispozici výboru INTA, pokud bych měl být potvrzen jako zpravodaj u tohoto legislativního návrhu. Taky děkuji vám. Děkuji. A je tedy jasné, že my jako parlament jsme byli motorem eh, této operace. Nicméně přesto dám slovo eh, paní Maja Martin Prat, ředitelskou DG Trade a možná eh, nám odpoví na některé otázky pana Pruse. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Průstovi za to, že návrh vítá a za otázky, které položil. Jsem si jistá, že řada aspektů, které zdůraznil, bude předmětem dalších diskuzí. Takže jenom ve stručnosti prezentace toho, co mm, návrh nařízení obsahuje. Tento dokument je reakcí na vzrůstající obavy e, vyplývající z některých investic do některých kritických nebo klíčových infrastruktur a technologií. Tyto obavy vyjádřila řada členských zemí a vyjádřil je také Evropský parlament. Současně je pro nás zásadní mít na paměti význam toho, že zahraniční přímé investice do ekonomiky a znamenají růst bohatství a zaměstnanosti v Unii, takže usilujeme o to, abychom dosáhli rovnováhy mezi na jedné straně zajištěním, že Evropská unie zůstane otevřená investicím a na straně druhé, že budeme mít prostředky na to, abychom měli jaksi pod kontrolou zahraniční převzetí některých eh, významných eh, infrastruktur nebo podniků, které jsou důležité pro mm, bezpečnost, veřejný pořádek a podobně. Eh, Evropská unie zůstává otevřená investicím, současně ale také má mít EU možnost na základě ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti samozřejmě přijímat určité kroky. Mm, dosažení rovnováhy je jaksi hlavní tedy snahou tohoto nařízení, kde ta nařízení má umožňovat členským zemím přijímat nebo zachovávat kontrolní mechanismy na základě bezpečnosti a veřejného pořádku, případně je měnit, pokud e, se změní okolnosti. My také zajišťujeme určité pokyny, e, faktory, které musí členské státy brát v potaz, když provádí screening zahraničních investic, to se týká kritických infrastruktur, kritických technologií a kritických vstupů, přístup k citlivým informacím. Tam je celá řada kritérií, o nich jsme přesvědčeni, že jsou velmi důležité a členské státy je musí brát v potaz. A také jsme v návrhu nařízení stanovili základní procesní otázky, které by měly být obsaženy ve screeningových mechanismech členských zemích, to znamená zákaz diskriminace mezi třetími zeměmi, transparentnost, pravidelné revize. Kromě eh, těchto pokynů a toho rámce Eh, nařízení chce také navrhnout mechanismus spolupráce mezi členskými zeměmi a komisí. To je chápáno tak, že i tehdy, kdy investice se má nacházet v jedné členské zemi, tak to může mít vliv na další členské země a eh, může tedy tam být přesah. A jsou také případy, kdy určitá investice může mít dopad na projekty a programy eh, evropského zájmu. Projekty, které všichni financujeme a to, ať už je to v rámci Horizontu 2020, Galileo, nebo Evropské eh, telekomunikační nebo energetické sítě. Čili my tady říkáme to, že je potřeba aby existovala spolupráce mezi členskými zeměmi, tedy jedná se o poskytování informací o investicích v této oblasti a také tam je stanovená role pro komisi, e, která přijímá stanoviska, která v případě směrnice o přímých zahraničních investic se eh, jak si vyjadřuje k otázkám veřejného pořádku a bezpečnosti, nebo když jsou obavy ohledně programu evropského zájmu. Tady abych to chtěla, to je na upřesnění. A konečně další věc v tomto návrhu je snaha o větší transparentnost. To je jeden, jedna z velkých výzev vědět, co se děje v terénu, což někdy vede k tomu, že dochází k identifikaci problémů a proto navrhujeme určitý rámec pro členské země, pro větší transparentnost, pro sdílení informací mezi členskými státy a s komisí mm, na základě tedy nějakých výročních zpráv a formou také informací na vyžádání od komise, kdy třeba určitá konkrétní investice vyvolává otázky z jiné členské země nebo z komise. Čili to jsou hlavní aspekty v návrhu, který je eh, postavený na tom, že je to oblast, která je e, v jednotlivých zemích citlivě vnímána různě a členské státy, které mají přísné mechanismy, a to byla jedna z otázek pana Prusta, těch je 12, ty mají ten mechanismus, ale větší je počet těch zemí, které screeningový mechanismus nemají. A mezi těmi, které screeningový mechanismus mají, Někdy jsou tam větší rozdíly, někdy se členské státy omezují na otázky přímo spojené s bezpečností, jiné jdou dále a podobně. Takže máme poměrně rozmanitou situaci, ale schoda panuje v tom, že je potřeba zlepšit naší spolupráci a i s tím, že směrnice o přímých zahraničních investicích má přesahy co do dopadu. Určitě povedeme dál diskuse pro to, abychom dosáhli odpovídající rovnováhy s vámi a s členskými zeměmi, ale nesmíme zapomínat, že toto je důležité, ale není to jediný nástroj, kterým disponujeme, co se týče přímé politiky a vytváření rovných podmínek. A tady bych chtěla zmínit otázku reciprocity. My budeme zlepšovat naší situaci vůči třetím zemím, které chtějí investovat v Evropě, ale neotvírají své trhy našim investicím. To zlepšíme tam, kde máme screeningové mechanismy, které nám umožní aspoň sledovat, co se děje s investicemi a ohledně investic v těchto zemích nebo z těchto zemí. Ale to je pouze část celého balíčku. Eh, máme obchodní dohody, bilaterální investiční dohody, což jsou nástroje, které přesně zlepšují náš přístup na jiné trhy a zajišťují jaksi rovnější podmínky a reciprocitu s našimi partnery. Takže já bych nalehala v, v rámci diskusí o těchto otázkách, že obchodní politika se skládá z celé řady nástrojů, takže nelze očekávat, že jeden nástroj dosáhne všech cílů, mm, které máme. Takže tím bych asi svoje úvodní vystoupení uzavřela, ale budu ráda, když dnes nebo při dalších setkáních budou otázky, ráda je zodpovím. Děkuji vám mnohokrát za tento první úvod k tomuto návrhu. Je to o něco složitější, co se týče těch úrovní rozhodování v Evropské unii a ve Spojených státech nebo v jiných zemích, kde o tom rozhoduje prezident. Takže to ne, nicméně asi není adekvátní z pohledu Evropské unie. My to tady máme složitější, a jsem si jist, že bude celá řada otázek a diskuzí o detailech, ale jsem rád, že celý ten rámec, celý ten balíček od minulého týdne máme a toto je jeden z uvedených návrhů a ve finále musíme mít vlastní mix různých návrhů pro férový obchod. Hlásí se o slovo Maria Irina. Děkuji. Já si myslím, že to je téma, které si zaslouží veškerou pozornost. Líbil se mi příklad pana Prusta, ale neřekl nám tedy, k čemu ty motorové pily sloužily. Takže to je možná ten konečný cíl, který by nás měl zajímat a já se tedy ptám komise, k čemu bude tento screeningový mechanismus sloužit. To je vlastně první otázka, kterou si musíme klást, protože já si myslím, že výměna informací a transparentnost eh, mezi členskými zeměmi o investicích je důležité, ale pokud je to pouze nástroj pro výměnu informací bez konečného záměru, tak je to trošku složité. Takže to je moje první otázka. A Takový náznak odpovědi e, říkal, že to by mohlo sloužit při jednání o reciprocitě, že když dokážeme, že máme citlivá odvětví, e, do kterých investují Číňané třeba, tak můžeme vyžadovat e, od Číny reciprocitu. To by mohl být jeden z cílů, který třeba bychom mohli dát na stůl. Já, co se týče mechanismus jako tento, tak mám takové trošku zásadnější otázky. Třeba v rámci tohoto mechanismu počítá se třeba eh, kontrola eh, špinavých peněz, peněz z korupce, Eh, peněz eh, z daňových rájů, z prádelen peněz a podobně, je, uvažuje o tom taky komise další věc, konzistentnost. Uzavíráme dohody o investicích s mechanizmy ochrany investorů a tento screeningový mechanismus zabrání tomu, aby bylo potřeba mít ještě mechanismus ochrany investorů v citlivých odvětvích třeba to by mohlo být zajímavé. Nebo další otázka státní podpory. V Evropě máme mechanismus, který e, zamezuje státním podporám, e, když v případě ekonomik jako Čína, které nejsou tržní ekonomiky, kde e, zasahuje stát a tyto investice se vrací do Evropy, nejsou daněné, jak by měly být jako jako státní podpory, ale to jsou vlastně čínské státní podpory do Evropy. Takže některé evropské země nemohou investovat, protože existují pravidla proti státním podporám, ale e, Číňané mohou, protože oni na to, e, oni pod to nespadají. Nebo dále otázka, co jsou citlivá odvětví. Bezpečnost, telekomunikace, eventuálně energetika, ale dá se považovat za citlivé odvětví. Třeba odvětví, které je v, prv, v počátečních jaksi fázích uh, průmyslu třeba hutnictví, jestliže uzavřeme hutě v Evropě, tak budeme stoprocentně závislí na zahraničních hutích, což by jednou mohlo znamenat problém pro naši konkurenceschopnost. A poslední otázka, jaké jsou alternativy, pokud bychom už neměli tyto masivní investice. Při masivních investicích z Brazílie musíme uvažovat i o evropských efektivních nástrojích, abychom to kompenzovali. Děkuji. Alessia Moska, bitte. Eh, actually, I take the floor. Eh, Já hovořím eh, za pana Jurela, který je naším splněným výsledem. Pan Morel Eh, vítá iniciativu screeningu přímých zahraničních investic a tento návrh je důležitý zejména z politického hlediska, a to přesto, že tato iniciativa je poněkud opožděná oproti jiným průmyslovým zemím, které už mají mechanismy pro screening přímých investic. Je to nicméně důležité pro posílení našeho, naší pozice v mezinárodním obchodu je třeba, aby se sledovaly tyto investice a zemina je třeba eh, chránit ty nejdůležitější eh, věci, které tady máme. Pokud eh, investor se dostane na trh, může mít jako investor mít privilegovaný přístup a pokud chce ještě posílit pak je třeba eh, tento mechanismus zavést, poněvadž bude efektivnější než mechanismy jiné. Ovšem je třeba všechno doladit do detailu. Eh, je třeba se zamyslet nad tím, eh, jestli je toto dostatečné, poněvadž tyto záležitosti se týkají nejenom tedy přímých investic, ale také dalších věcí. A zároveň se zde prosazuje sdělení informací mezi členskými zeměmi, jejich strategické zájmy by mohly být eh, ovlivněny společným investičním rozhodnutím. Ovšem neznamená to, eh, že bychom podporovali, aby členské země měly vlastní skrýnovací systémy, to by potom mohlo podkopávat náš společný rámec evropský eh, systém by mohl být efektivnější. Možnost, aby Evropská komise skrýnovala eh, investice, které by mohly být v rozporu s evropskými zájmy, evropským rámcem, je důležitou součástí navrhovaného, navrhované úpravy. Důležité je, abychom eh, přitom zachovali klíčové programy a klíčové projekty. Ovšem, máme také otázky. Co když eh, komise se eh, postaví k některému eh, projektu negativně, přičemž příslušná země nebude mít příslušný screenovací mechanismus. A pak je zde otázka reciprocity v dokumentu o e, globalizaci. Toto bylo důležité a stejně tak v Junkrově poslední proslovu. Ovšem ve zprávě se nepočítá s recipročním instrumentem v oblasti investic. Například investice mezi Čínou a Evropskou unii jsou nevyvážené a je třeba to nějak řešit. Mě by tedy zajímalo, jak na jakém právním základě se bude tato naše eh, debata odehrávat v parlamentu. Děkuji. Eh, mnoho kolegů se hlásí do debaty a je třeba si uvědomit, že je to první návrh, není to konkrétní zkoumání eh, a tak dále. Uh, This budeme mít ještě teprve eh, návrh a eh, bude probíhat eh, několika stupňová debata, to víme. Nicméně ima. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, já bych měla několik otázek na představitele komise. Především, jak reagovaly třetí země, než Eh, toto oznámil a vyhlásil pan předseda Juncker. Čili jak eh, na ten návrh komise reagovaly třetí země. Eh, pokud jsou rozdíly mezi členskými země, tedy názorové rozdíly, jak se budou řešit? A hovořím o rozdíle či nesouladu, třeba o tom, jakým způsobem má probíhat screening a zvláště třeba v citlivých případech. Nebo otázka, eh, jaké je citlivé odvětví, kdo to bude definovat. Máme nějakou společnou pozici všech členských zemí, nebo budeme ji muset mít, než můžeme prohlásit některý sektor za citlivý? Pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Já také podobně jako eh, Dita, eh, eh, ta je naše stínová zpravodajka a já přečtu její slova. Dovolte, abych začala tím, že vítám důraz komise a předsedy komise na obchod ambiciozní balíček eh, prezentovaný před dvěma týdny po eh, Junkrově proslovu je velice ambiciozní. Musím ovšem připustit, že eh, jsem poněkud obezřetná, pokud se týče o návrhu provádět screening investic na úrovni EU. Logice plně rozumím, ale nejsem si jistá, zda tento legislativní návrh je adekvátní. Každopádně v této podobě povede k dalšímu byrokratickému zatížení členských zemí a také ke vzájemnému zasahování rozhodovacích procesů mezi členskými zeměmi. Dovolte několik návrhů, které, k věcem, které se mi zdají Eh, nesprávné eh, v tomto návrhu screeningu přímých zahraničních investic. Za prvé, Evropská unie musí být pro zahraniční investice stejně otevřená, jako je dnes. Příliv kapitálu souvisí s otevřeným liberálním trhem a to je eh, hnací motor růstu, zaměstnanosti, prosperity, ale také inovací vývoje a a vývoje a výzkumu. Například moje země, České, Česká republika, tento projekt eh, vytvořil 14 tisíc eh, nových pracovních míst eh, za loňský rok, což je velký příspěvek. Dále Místo pro Evropskou unii tady je, určitě je, ale rozhodne, rozhodující je, aby rozhodovací pravmoc zůstala v rukách orgánů členských zemí. A to je třeba říci jasně a také respektovat. Pokud se týče konkurence mezi členskými zeměmi, pokud se týče lákání eh, různých zahraničních investic, mělo by zůstat v jejich rukou, jak se rozhodnou ohledně toho či onoho investičního projektu, zda vyhovuje či nevyhovuje její strategii. Za třetí, eh, chci podtrhnout důležitost aktivní investiční politiky. Zde Evropská unie by měla nadále vytvářet vazby eh, s partnery a uzavírat eh, s nimi smlouvy. Tyto smlouvy by měly také chránit a podporovat eh, rovné postavení. Také chci ještě říci, že už teď existuje v EU legislativa, která eh, pokud eh, se bude řádně využívat, bude už poskytovat řadu potřebných pojistek vůči přímým zahraničním investicím. Jsou zde obecné konvence, obecná pravidla, ale také třeba specifická pravidla pro zasobování energií a leteckou dopravu. Tato je třeba řádně využívat. A v této souvislosti chci zdůraznit, že je, lep, je potřebný lepší řetězec či systém koordinace a informování. A já tedy navrhuji, aby za tímto účelem vznikla koordinační skupina. Také je třeba provést eh, hloubkovou studii příchozích zahraničních investic do EU. Ale jak jsem řekla na začátku, eh, opravdu si nejsem jistá, že potřebujeme toto řešit pomocí nové legislativy. Myslím si, že bychom měli spíše začít eh, rozsáhlou analýzou Eh, tak abychom měli eh, řádné posouzení eh, situace. Pan Zahradil. Děkuji, pane Děkuji. So on behalf of our... Jménem své skupiny a našeho stínové zpravodaje pana Stábaty musím říct, že Eh, screening investic na evropské úrovni eh, nám příliš nevyhovuje a spíš některé obavy, některé aspekty v nás vyvolávají obavy. Eh, my bychom měli být velice opatrní, pokud se týče zavádění konkrétních legislativních opatření. My chceme zachovat otevřené prostředí, Eh, musíme být eh, velice obezřetní, zda se zatím vším neskrývají jakési protekcionistické tendence. A především se domníváme, že zásadní je zde princip subsidiarity. My bychom eh, byli neradi, aby komise tuto citlivou oblast použila k tomu, že rozšíří svoji moc. Takže rozhodování, finální rozhodování o investicích musí se odehrávat na národní úrovni, nikoli na úrovni EU. A důležité je třeba říci, že tato regulace, ano, eh, se má odehrát na Evropské unii, eh, odkud procházejí všechny ty projekty, mm, eh, nevím, pokud tomu správně rozumím, hovoříme o evropském rámci kooperační mechanismus mezi českými zeměmi a komisí. Debatujeme o evropském screeningu, který by se měl týkat pouze projektů a programů evropského zájmu či evropsky financovaných. A to by mělo být maximálně přidruženo eh, k těm revizním postupům, které mnohde už existují. Ale rozhodnutí o příjme zahraniční investici musí zůstat e, zachováno na národní úrovni. A potom máme tady už kooperační mechanismus, který obsahuje informační povinnost vůči dalším členským zemím nebo tam, kde je ohrožení veřejného, e, veřejné bezpečnosti. A v rámci téhož koordinačního mechanismu eh, mohou členské země žádat eh, případ od případu informace o konkrétní investicí. To znamená, že členské země eh, mohou toto žádat jedna od druhé. Tak to tedy by mělo být, pokud jsme to správně pochopili, tento návrh. Prvky, které v nás zbuzují obavy, jsou většinou tyto. Za prvé, nevíme, jaký toto nařízení by mělo mít přínos Členské země už mají vlastní národní mechanismy pro screening investic, eh, čili strategické strategická aktiva eh, se chrání už na národní úrovni a každá členská země si zde může zavést určité restrikce. Čili otázka je, eh, jaký přínos by měla mít podobná regulace na evropské úrovni. Obáváme se, že by to mohla být pouze další úroveň byrokracie a kontroly což by mohl být negativní signál pro naše partnery, mohlo by to vypadat jako protekcionismus a mohlo by to vyvolávat odplatu. Pokud vím, tak eh, nečeká se, že by se předem provedl eh, posudek, posudek možných dopadů, případně také eh, možných nákladů. A samozřejmě je třeba dodržovat také závazky utajení. Pak definice sektorů, kterých by se to mělo ukázat, tak, e, týkat, tak to je příliš široké. Nicméně všechny členské země určitě se shodnou na tom, že je třeba chránit národní bezpečnost, ale přesto se nemusí shodnout na definici toho, co přesně je strategickým sektorem z hlediska národní bezpečnosti. Pro nás je zásadní eh, nezáviz, eh, nezávazné stanovisko komise, ale v případě eh, rozdílu názoru na konkrétní investici mezi komisí a členským zemím, jak se to bude řešit. No a možná v neposlední řadě je zásadní, aby Evropa zůstala otevřeným prostorem pro přímé zahraniční investice a vše musí být v souladu s evropským a mezinárodním právem a kompatibilní s VTO. Čili, jak jste správně řekl, pane předsedo, jsme teprve na začátku celé debaty. Mnozí kolegové tady vznesli velice závažné otázky a já e, doufám, že, nebo očekávám, že tady nastane velice živá zajímavá debata. Děkuji, pan Ciente. Děkuji. Pan Scheinfeld. Kromě toho, že jste, pane předsedo, říkal, že eh, toto je eh, samý začátek práce, eh, čeká nás ještě řada příležitostí k debatě, tak jsem si přesto chtěl vzít hlas, protože se tady bavíme o plánu, o projektu, který, jak už eh, debata ukazuje, tady je hodně eh, kontroverzní. Obecně a konkrétně eh, kontroverzní v Evropské unii v organizaci států otevřených k hospodářskému rozvoji a ke spolupráci nejenom mezi sebou, ale také se třetími zeměmi. Takže je od samého počátku třeba vnímat tyto investice velmi, ne podezíravě, ale intenzivně. V situaci, kdy k tomu bude příležitost eh, pokračovat v této debatě, protože myslím, že není nic horší, než eh, kdyby tady vznikl nějaký předpis, který by eh, nějakým způsobem omezoval rozvoj konkurence. Já to říkám jako člověk, který je signatářem a, a, takového apelu na Evropskou komisi, aby vlastně podnikla takovou iniciativu. Ale přestože si myslím, že je třeba, abychom jako společenství 28 států a ne každý zvlášť dbali o evropskou bezpečnost, tak je důležité, aby eh, eh, budoucí eh, právní předpisy nemohly omezovat ta svobodu podnikání a za druhé svrchovanost členských států. Proto mě tady znepokojily ty prvotní hlasy, protože už tady přede mnou ehm, to nebylo uspokojivé. nemůže to vnímat Eh, nějak široce, že se to má týkat eh, všech hospodářských investic, všeho. Já si myslím, že to musí být velice eh, úzce vymezené jenom do sektoru odvětví, do výjmenovitě vyjmenovaných podniků, respektive investic do nich, které se týkají bezpečnosti vojenské, energetické, bezpečenství, bezpečnosti infrastruktury. Prostě tady musí končit ten eh, výčet. Jinak bychom se dostali do situace, kdy eh, bychom vytvářeli hospodářství řízené evropskými institucemi eh, v jednotlivých členských státech a to je naprosto nemožné. Děkuji. Heidi Houtala. Zelení obecně jsou pro tento návrh. My si myslíme, že je na čase, abychom se e, začali e, zabývat na evropské úrovni možnostmi koordinace e, bezpečnostních otázek. Pokud jde o to, co říkal pan Scheinfeld, tak samozřejmě bezpečnost je poměrně široké téma a je důležité definovat široce, co to by to mohlo být. Například mě napadají eh, ty jednotlivé názory eh, odlišné mezi členských státech v komisi a v parlamentu k eh, projektu Nord Stream 2. Je to investice třetí země. My k tomu máme strategii k energetické bezpečnosti. Je toto v rozsahu výměny informací s těmi poměrně tedy zásadní doporučení pro členské státy, ta netýká se to jenom Nord Streamu 2, týká se to několika členských států. A, a je to najednou velice složité tohle řešit. Mně se velice líbila ta otázka Marie Areny k původu peněz. Já si myslím, že by bylo důležité definovat e, to, že tato budoucí legislativa Mm, nějak neovlivňuje budoucí eh, důležitou legislativu o tedy proti eh, praní špinavých peněz. Taky si myslím, že je důležité, aby k tomu, abychom k tomu přidali eh, rozměr evropský, tedy zájmu EU k té legislativě. Mám tedy několik dotazů na komisi. Řada otáz kolegů se dotýkala otázky, co by to znamenalo, že by členské státy řádně zvažovaly připomínky eh, členských, jiných členských států a komise. Co to znamená v praxi? Je to takové jako mravní přihlédnutí k něčemu, nebo... Každopádně to není určitě povinné, ale co eh, to tedy je? V případě eh, tedy přeskumu komisí, kdy členské státy mají eh, velice intenzivně přihlížet k eh, stanovisku komise. Co to znamená v praxi toto se vší úctou? Rád bych eh, zdůraznila, že se tady také nevidí, tady nepočítá žádnou úlohu Evropského parlamentu v tom nařízení, protože komise bude o členských států dostávat výroční zprávy, bude provádět hloubkovou analýzu cizích zahraničních investic v EU a já si myslím, že by eh, alespoň komise měla podávat zprávy o, těchto, o této činnosti eh, parlamentu a zástupci parlamentu by měli mít možnost navštěvovat eh, zasedání té koordinační skupiny. Děkuji, pan Winkler. Děkuji vám. Vážení kolegové, mám tři věci. A ta debata, myslím, nadchází akorát včas právě proto, eh, že došlo k nějaké kontroverzi, takže to musíme eh, analyzovat. Vracím se k tomu, co říkal eh, kolega zpravodaj Průst o nezbytnosti takovéhoto nařízení. Prostě ehm, naslouchejme hlasu firm, obchodních komor v je jasné, že pod, když si to poslechneme, tak to musíme mít, takovýhle předpis. Naši eh, hospodářští eh, partneři hrají eh, taktiku eh, rozděl a panuj, divide et impera. A eh, je jasné, že EU by měla se snažit odlávat vůči této taktice. Podívejte se prezentace eh, komise. Já s tím souhlasím, že eh, je tady citlivá rovnováha. Ale přesto si myslím, že je to poměrně málo. Mohli bychom říct, eh, říci eh, projekty a zájmy, eh, veřejný zájem, možná strategický zájem v jednotlivých sektorech a je tady legislativa na podporu tohoto. A potom k těm kontroverzím. A tady vás si připomenout, kolegové, že tady máme mm, problém, a nejenom tedy tady, ale i v jiných oblastech. Často náklady na určité opatření v různých eh, regionech jsou odlišné. Přínosy eh, často eh, jsou vidět na západě a na severu a náklady na tato opatření jsou eh, nesena na jihu a na východě. Ano, toto je opravdu důvod pro eh, kontroverzi a abychom se dobrali k dobrému výsledku, tak se s ní budeme muset popasovat. Děkuji. Děkuji. Teď Helmut Scholz a potom paní Begin. A potom eh, uzavřeme seznam a budeme se muset Eh, posunout před, protože máme srdcově ještě čtyři eh, body. Já jenom velmi stručně, pane předsedo. Děkuji eh, také za možnost vést tuto výměnu názoru. Myslím si, že je to intenzivní debata, do které se budeme muset pustit, než odpovíme na otázku, kam, nebo jak se pustit k tomu cíli, se kterým mohu jenom souhlasit. Ale ještě se eh, vrátím k těm věcem, které eh, zde ještě nepadly. Mě ta debata připomíná tak jako debatu o tom, jestli jsme tak trochu těhotní nebo ne. Ve třetím, eh, pátém, sedmém měsíci těhotenství, tak kdy a kde ta investice do národohospodářství je taková, jaká je. Jedná se o to, o to, jaký, jde o to, jaký je to investor, nebo do jakého období, období kdy, kde a jak se investuje. Kdo eh, rozhodne o tom, eh, která, eh, které odvětví je opravdu citlivé. Nemusíme se spíš zamýšlet nad tím, jak veřejný zájem Mm, musí rozhodovat o tom, jak se budou konkrétní investice eh, provádět a jak budou ovlivňovat hospodářský rozvoj ve, členské, členských státech Evropské unie, ale také ve třetích zemích? Můžu jmenovat příklady. Velké multimediální společnosti, eh, které investují eh, do médií a ovlivňují tak demokratickou strukturu naší společnosti. Takže můžeme eh, eh, ten investiční screening omezit jenom eh, na to ziskové kritérium. Musíme myslet prostě dále. Také bych chtěl říci, že po 20 letech globalizace a neoliberální praxe hospodářské politiky zase jednou nám došlo, že jiné eh, země nás dohnali a, a také chtějí investi, investovat u nás do ekonomiky. Co je na tom eh, těžkého? A izolujeme se? budeme nějak eh, nově utvářet tu eh, strukturu hospodářství národně ve členských státech Evropské unie nebo uvnitř EU? To je otázka k další eh, debatě. pro naše asi nové zpravodaje. Udělejme si čas na takovou tu základní hospodářskou politickou debatu. Děkuji. Kanada například Eh, také tam má eh, kritérium v tom screeningovém katalogu i jako kultu, ochrana a eh, kulturní rozmanitosti. Tak, paní Begin. Sì, grazie Presidente, grazie colleghi, mm, tutti spunti veramente molto... Mm, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Všechny tyto body byly velice zajímavé. Je pravdou, že jsme se možná zdrželi <clears throat> při přijímání těchto opatření, ale lépe pozdě než nikdy. Zatím eh, systému dohledu, který existuje z pohledu bezpečnosti a veřejného pořádku <clears throat> na straně jedné a evropských programů na straně druhé, není dostatečný, protože neexistuje na evropské úrovni. Takže já oceňuji, že Evropská komise mm, to vidí jako evropskou záležitost. Jako frakce jsme přesvědčeni, že Evropa má zůstat eh, lákavým trhem, ale musíme chránit strategické zájmy našich zemí, a to včetně vytváření a zachování pracovních příležitostí v Evropě, což nadále ještě je problém a existuje velký zmatek, co se týče definice strategických zájmů. Základní princip spočívá v tom, v dohledu na to, že zahraniční investice budou vycházet z ekonomických Eh, základů a ne politických, jak to bohužel často bývá třeba v případě zemí, které negarantují dostatečnou transparentnost vůči investorům. Již proběhla strukturovaná diskuse, komise hovořila o reciprocitě, ale možná to není dostatečně zohledněno v tom jejím návrhu. A taky se nehovořilo o hodnocení dopadů. Analýza dopadů podle mého názoru je zásadní v takovém kontextu. Děkuji. A ještě tedy jenom pro pár poznámek. Já neočekávám, že zodpovíte všechny otázky, protože to je teprve začátek celé rozpravy, takže eh, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, nebudu se pokoušet zodpovědět všechny otázky, ale důležité v tuto chvíli je uvědomit si, jak bohaté e, diskuse mm, zazní a mm, slyšeli jsme tady opravdu celou řadu názorů a námětů, které v některých případech posilují naše e, stanovisko, kdy je třeba nalézt odpovídající rovnováhu. Já bych, a a ráda přijdu na detailnější rozpravu, ale chtěla bych zmínit jenom několik bodů. Za prvé, když zazněla otázka toho, k čemu, toho, toho účelu screeningu. Je potřeba si uvědomit, že my to děláme proto, abychom zajistili právní jistotu členským zemím. Takže tam, kde hovoříme o mechanismu, tak říkáme, že to je mechanismus, který členským státům umožňuje eh, co si. Členské státy v, v rámci screeningu jaksi jsou vázány mezinárodními dohodami eh, v rámci VTO a tak dále, mají povinnosti eh, vůči smlouvám o ochraně kapitálu a podobně. Takže my tady vyjasňujeme rámec, který co si umožňuje členským státům, aby měli právní jistotu ohledně toho, co mohou a co nemohou v souvislosti s se směrnicí o přímých zahraničních investicích. Další důležitá věc, to jsou ty pokyny, které jim poskytujeme, jakožto faktor, který lze brát v potaz, ty guidelines, tehdy při hodnocení eh, toho, zda by určitá investice mohla mít negativní dopady na bezpečnost nebo veřejný pořádek. Několik otázek se týkalo toho, jak definovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo bezpečnost, zda lze mít jednotný přístup. Na to odpověď je ne a ani by to nebylo účelné v různých zemích budou okolnosti různé už z pohledu geografického, z pohledu přístupu k některým zdrojům, z pohledu k přístupu k některým typům technologií a podobně. Je důležité zachovat flexibilitu už také proto, že to, co pro ně představuje možnou hrozbu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, může být velmi odlišné dnes od toho, co bude pro ně hrozbou za pár let. A to jsou také faktory, které je třeba brát v úvahu. Třeba dopad na přístup k citlivým informacím. Třeba pokud bychom tento seznam vypracovávali před 20 lety, tak nás toto nenapadlo. Přístup k datům. A že to může být důležité pro bezpečnost a veřejný pořádek. Takže důležité je pochopit to, že ten základ je bezpečnost a veřejný pořádek a musí tam ale existovat určitá flexibilita, co se týče hodnocení ze strany členských zemí a komise ohledně toho, zda něco je nebo není hrozba. A chtěla bych zdůraznit na základě jedné specifické otázky, že my také uvádíme, že to, že určitý investor je financovaný zahraniční zemí, může hrát roli. A to tam je řečeno, že členská země musí brát v potaz, zda zahraniční investor e, je e, jaksi v rukou nebo pod kontrolou zahraniční vlády, včetně prostřednictvím významného financování. Takže tady máme na mysli některé typy investic, ke kterým v Evropě dochází, a kde buď se jedná o státní podniky nebo o podniky, které jsou silně financované s cizími vládami. Co se týče další významné otázky ohledně rozdílných přístupů, my jsme se tady snažili to se vracím k té maximální rovnováze v rozdílných přístupech členských zemí. My se tady snažíme o to, aby větší transparentnost pomohla členským zemím brát v potaz věci, které třeba zatím v potaz neberou. Ehm, a je to možná forma určitého zdravého tlaku v tuto chvíli a co se týče názoru komise, tehdy, kdy souvisí třeba s investicemi, které by mohly mít dopad na programy a projekty evropského zájmu, tak nejenom je potřeba brát v potaz názor komise, ale pokud Eh, by se jim nechtěli řídit, tak by museli vysvětlit proč. Čili to jsou ty hlavní otázky, zazněla tu samozřejmě celá řada dalších a já ochotně budu eh, pokračovat a budu na ně odpovídat detailněji, pokud budu znovu pozvána. Eh, děkuji, ano, jsem si jist, že diskuse budou ještě bohaté. Tak, takže bod dal, další, teď musíme opravdu splnit časový plán, jinak nestihneme všechno, co máme na programu. Takže bod 12, to je výměna názorů eh, ohledně protokolu. Víte, že to byla dlouhá diskuse a teď budeme hovořit o implementaci protokolu. Máme tady tři hosty, pan Kohler, paní Nikiasová a pan velvyslanec Karkinov. A já jim dám každému slovo na pět minut. Pan Koller je ředitelem eh, pro eh, MOP ve Střední Asii. Prosím. Eh, vážený pane předsedo, vážený dámy a pánové eh, poslanci, eh, vaše excelence, dámy a pánové, především děkuji za zprávu o aktivitě ILO v Uzbekistánu, pokud se týče využívání dětské práce při sklizní bavlny. Asi si vzpomenete, že před rokem Eh, byly kladeny otázky o tom, jak to bude dál po eh, smrti dlouholetého prezidenta. Eh, dnes máme nového prezidenta pana Mirsojeva a je třeba říci, že v prvních měsících sklizně bylo studentům a dalším nařízeno, aby se okamžitě vrátili domů a na svá pracoviště, aby se zajistilo, že nikdo z nich nebyl násilně rekrutován. V současné době jsou rekrutováni nezaměstnaní a e, dobrovolníci řad mládeže. Hovoří se o velkých počtech e, takto e, nabraných pracovníků a my debatujeme o jakým nejlepším způsobem toto sledovat. Ještě před zahájením sklizně musí vláda zajistit to, aby nepracovali lidé mladší než 18 let a také, aby se toho neúčastnili zdravotničtí pracovníci. Prezident spolupracoval už od loňského roku s ILO, tak aby se zabránilo dětské práci a přihlásil se ke svému závazku umožnit ILO Eh, kontrolu bez jakýchkoliv omezení. Eh, a zároveň eh, bezprostředně byli odvoláni všichni pracovníci, u kterých by mohlo být určité nebezpečí, že byli nuceni k této práci. ILO říká, že v loňském roce z těch 3 milionů lidí, kteří jsou nabíráni každý rok, jsou někteří, některé skupiny velice eh, citlivé, zejména eh, se to týká mladých nebo dětí a zdravotnického personálu. Toto bylo teď zrušeno. ILO eh, se snaží posilovat eh, budování kapacit a sleduje eh, situaci na konci provedeme ve zprávě celkové vyhodnocení a podáme celkový obrázek. Sledování a metody sledování vycházejí se našich zkušeností z mnoha zemí. Monitoring to není jenom návštěvy přímo na místě, přímo v terénu. Je to mimo jiné jsme tedy eh, používali budování kapacit, eh, jenom předletošní letošní sklizní eh, bylo zhruba 6300 lidí vyškoleno eh, právě v tom sledování. Jsou to zástupci farmářů, úřadů, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Nicméně podařilo se nám eh, vysledovat určité novinky oproti předchozím letům. Úřad vydávaly nové pokyny, které byly otevřeně debatovány s cílem zabránit eh, nucené práci. My jsme podpořili eh, veřejnou kampaň i eh, mechanismus zpětné vazby, kde je možno si stěžovat na využívání práce dětí. V Uzbekistánu není využívání dětské práce už společensky přijatelné a není systematické. Eh, podle zdrojů eh, z řad aktivistů eh, jsou naše závěry potvrzovány právě těmito nevládními organizacemi. Na žádost vlády jsme sledovali rizika a poskytli jsme doporučení úřadům na všech úrovních, které se zabývají monitoringem. Zdá se, že vláda se rozhodla k okamžitým a přímým krokům k eliminaci dětské práce a nucené práce. To je dobře, ale pořád ještě zbývá ještě mnoho nedokončené práce debatujeme o tom s vládními místy i s odbory. Využívání e, těchto e, tohoto rekrutingu. E, to není jediná věc, kterou se zabýváme. Zabýváme se také bezpečností na pracovišti, ratifikaci konvence ILO a rozvoje, rozvojem sociálního dialogu ratifikován byl už dokument o e, svobodě združování e, a Uzbekistán se tak stal e, prvním zemí, která ratifikovala osm, všech osm základních úmluv ILO. Naše spolupráce tedy takto trvá od roku 2013 a je to spolupráce přímá. ILO se snaží o třístranný eh, tedy trialog o, tedy i se zaměstnanci, i eh, s Národní zastřešující odborovou organizací. O dětskou práci eh, se nyní stará, respektive dozírá na tom skupina odborníků. V letošním roce jsme zveřejnili zveřejnili data, podle kterých až 3 miliony lidí se ročně e, zabývají sklizní bavlny. A my jsme tedy zjistili, a jsou to data od roku 2014, že dvě třetiny e, těchto lidí je zde dobrovolně, a přivydělávají si takto. Zhruba ta jedna třetina ovšem je pod určitým nátlakem a e, víme také o e, lidech, kteří se bránili e, jít na bavlnu, ale nehrozilo jim za to nějaké velké nebezpečí. Máme zde i tedy procenta. Eh, dobrovolníci těch bylo dříve 58%, dneska 78%, což je dobře. Děkuji. A nyní zástupce Human Rights Watch o nucené práci paní Nivazová. Já jsem s ředitelkou Uzbeckého fóra pro eh, lidská práva, což je eh, nevládní organizace sledujeme už sedm let využívání dětské a nucené práce při sklizni bavlny. Jde o kampaně na jaře a na podzim. Před třemi dny, v pátek večer, eh, se ze sklizně vrátili studenti podle toho, eh, jak to ohlásila média a sice na přímý příkaz ministerského předsedy, týkal se studentů a učitelů. A to je, myslím, dobrá zpráva, poněvadž studenti eh, mnoha léta museli, museli eh, povinně dva měsíce eh, v roce sklizet pavlnu. Pokud se týče učitelů a zdravotníků, za poslední dva dny naši lidé vedli rozhovory asi se třetími, s třiceti lidmi se nemocnic a podobně. A situace je, se liší podle regionu. V, v některých regionech e, je možné, je to velice, velice e, dobrovolné, v jiných tedy se člověk z toho musí vyplatit nebo najít za sebe náhradníka. V současné době eh, stále ještě pokračují nucené práce. Eh, byl zde takový eh, příkaz pro uvolnění lékařů a učitelů, ale netýkalo se to jiných profesí. Je třeba říci, že vláda v Taškentu nemůže plošně zrušit tento systém rekrutingu, poněvadž by se eh, mohla zhroutit eh, celá sklizeň bavlny. Eh, tady je to regulovaný obor, kde se neplatí tržní ceny, takže jediný způsob, jak toto zajistit, jsou administrativní opatření. Čili Jediná možnost, která tady se využívá, je vysílat eh, pracovníky ze státní zprávy. Hovořili jsme s eh, zaměstnavateli a s eh, lidmi z různých měst a také s zastupci Úřadu pro řízení trhu. Od lidí máme přímo očitá svědectví a e, shoduje se to s našimi dokumenty. Například já tady mám dokument, který jasně ukazuje, že účast e, státních pracovníků na sklizní bavlny je řízená a plánovaná a pro rok 2017 tady máme skutečně ten plán podrobný podle jednotlivých regionů. Například v Machale zde je e, různý e, tlak na recruitment, e, mají tedy přímo plány a zde ten tlak je velice vysoký, protože zde dochází k vyplácení různých sociálních eh, plateb. Eh, máme zde Máme zde jeden tragický případ, eh, kdy u sklizně došlo k popálení a následnému úmrtí dítěte v školce. To dítě bylo tady to dítě bylo eh, mladší a dítětem učitelky a mělo v práci proto, eh, že eh, babička, která se normálně o to dítě stará, musela sklízet bavlnu. Sklízeči nyní dostávají 6 centů za kilo bavlny, což je více než dříve. Nicméně vzhledem k inflaci to nestačí na přilákání dobrovolníků. Lidé eh, říkají, že ceny potravin se strojnásobily oproti období před rokem, což neplatí o eh, platbě za práci na bavlněných polích návrat studentů z polí do škol a pokus vrátit na jejich místa učitele a zdravotníky je takovým znakem pozitivní změny. Ovšem eh, skrývá to v sobě určité riziko, protože pokud část určité profese jsou osvobozeny, eh, budou muset být eh, nahrazeny někým jiným. A tom tedy vidíme to, že eh, občané Uzbekistánu nadále eh, dotují pěstitele eh, bavlny ze svých vlastních kapes. Já bych v této souvislosti chtěla, aby Evropská unie v dalších hovorech, rozhovorech s uzbeckou stranou žádala skutečné konkrétní závazky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, že zde mohu pohovořit o Uzbekistánu na v takovémto váženém fóru ohledně nejnovějšího vývoje v naší zemi na základě celonárodní debaty prezident Uzbekistánu předložil rozsáhlé reformy v Uzbekistánu, tento návrh. V rámci pětileté eh, strategie přijaté eh, letos v únoru eh, se tedy předkládají plány k posílení demokracie, vlády zákona, zlepšení občanské společnosti, a také pozostavení mezinárodní politice naší zemi. Už se to také implementuje. Rok 2017 jsme vyhlásili eh, eh, rokem dialogu s eh, lidmi a mezinárodními zájmy. Chceme také, aby moc lidu nebyla jenom jmenovitá nebo formální, ale skutečná, aby opravdu státní orgány sloužily lidem. V současnosti 1,2 milionu občanů pomáhá řešit příslušné problémy, probíhá dialog s nestátními aktéry o lidských právech. Rád bych vám stručně popsal jednotlivé kroky. Eh, aktivity eh, všech eh, našich policejních orgánů, pokud je o ochranu lidských práv a svobod, jsou pod neustálým parlamentním dohledem. Teď máme 8700 nestátních organizací, 2300 náboženských organizací, nový ústavní orgán, a sice vrchní soudní rada, která řeší přímo jmenování soudců státní v program pro boj s korupcí na léta 2017 až 2023 byl eh, přijat a eh, ten zvyšuje účast eh, institucí občanské společnosti na místní úrovni v tomto procesu. Také nový mediální zákon zvýšil roli nezávislých médií. Už v Uzbekistánu funguje přes 100 různých médií. Mezinárodní tiskový klub funguje neustále v zemi. A Eh, zúčastní, eh, účastní se jeho akcí eh, vysoce postavení politici. Pokud jde o mezinárodní úroveň, po návštěvě vysoké komisař, vysokého komisaře OSN pro lidská práva pana Husejna v květnu byla přijata opatření k posílení lidských práv. Minulý týden v New Yorku se prezident Uzbekistánu setkal s vysokým komisařem v rámci valného schromáždění OSN v, při 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv budou přijata příslušná opatření. A to bylo potvrzeno na dvou zasedáních. Dámy a pánové, prezident Uzbekistánu, jak už říkal pan Keller, se zmínil o probíhající spolupráci s Mezinárodní organizací práci a, a tak s důležitými, eh, o důležitých krocích eh, k vymícení eh, nucené práce. Mezinárodní organizace práce je zapojena do toho monitorování, provedla čtyři monitorovací mise a ukázala, že Uzbekistán, Uzbekistán zcela eliminoval praxi dětské práce při sběru bavlny. Letos ten inspektorát státní práce eh, eh, zjistil 14 přestupků, eh, kde, bylo, kde se jich pět týkalo dětské práce a devět nucené práce dva šéfové zemědělských družstev a několik ředitelů škol byly, bylo správně potrestáno. Také finanční projekty Světové banky v oblasti zemědělství a školství sledují tu situaci je eh, naplánován závěrečný kulatý stůl na listopad 2017 a tam se bude eh, projednávat eh, věci jako monitorování ze strany třetích stran, informační kampaně, mechanizmy zpětných vazeb, slušné poměry na základě doporučení Mezinárodní organizace práce pan eh, Heinzker, eh, regionální ředitel eh, pro Evropu a střední Asii, přišel z řadu doporučení a to nebudu opakovat. Nicméně každopádně bych poděkoval Evropskému parlamentu za podporu v této oblasti při snaze vymítit dětskou práci při sběru bavlny. My budeme pomáhat jak tomuto výboru Eh, pochopit eh, skutečnou podstatu eh, dění v naší zemi. Děkujeme vám, děkujeme pane velvyslanče. A teď stanovisko EAS a komise. Možná, že za dvě minuty každý. Pan Divinier z ESVČ. E Děkuji, pane předsedo. Pořád to tady zvoní. Každopádně děkujeme za pozvání že můžeme znovu hovořit o Uzbekistánu. Myslím si, že to bylo velice dobré rozhodnutí, že Evropský parlament souhlasil s tím textilním protokolem, který vstoupil v platnost 1. července, protože od té doby hm, jsme eh, svědky poměrně ambiciozního reformního programu vedeného novým prezidentem Nizevěvem. Zdůrazním čtyři oblasti. Za prvé k lidským právům. Všichni eh, známe, jak důležitá je tato oblast. Měli jsme dvě delegace, eh, které navštívily Uzbekistán, Human Rights Watch a eh, Vysoký komisař OSN pro lidská práva. To je, myslím, nesmírně pozitivní a také to ukazuje ducha otevřenosti. Za druhé, ekonomicky hm, jsme byli svědky poměrně radikálních reform. Jedna z nejdůležitějších věcí byla volná změnitelnost měny, měny za tržní sazby. A to je zásadní krok e, směrem k e, zlepšení podnikatelského ovzduší v, v Uzbekistánu. A potom je tady důležité téma, a sice vztahy Uzbekistánu s, e, s sousedními zeměmi. Tam také vidíme pozitivní známky. Doufáme, doufáme, že dlouhodobé otázky, které se týkaly vymezení hranic eh, vody nebo energetiky, budou eh, vyřešeny díky eh, to novému ovzduší otevřenosti. A potom tady také bylo pozitivní hodnocení MOP k dětské práci a jejímu vylícení. A také nové pozitivní kroky, které se týkaly nucené práce. To pozvozuje ehm, tedy k pokračování eh, činnosti eh, v nebo spolupráce s Uzbekistánem. Bude se pracovat na nové rámcové dohodě a Uzbekistán nám nabízí eh, modernizaci dohody o partnerství a spolupráci. Jsme také vděční, že Uzbekistán bude hostitelem příštího zasedání ministrů zahraničí EU a, a střední Asie v Samarkandu. Věříme tedy, že teď je čas jednat. Budeme samozřejmě viděle sledovat dodržování minulých závazků, ale čas je vhodný. Děkuji, pan Sumiles. Děkuji, pane předsedo. My eh, jsme také za služby komise se zájmem sledovali eh, prohlášení eh, Mezinárodní organizace práce a, a Uzbecko-Německého fóra a, tady pana Lislance k tému velice nedávnému oznámení a vývoj, pokud jde o snahy o ukončení nucené práce v, při sběru bolovny. Všechna tato prohlášení ukazují eh, na eh, závazek na nejvyšší úrovni. Na, na, na kroky, které jsou eh, schváleny na nejvyšší úrovni k naplnění takového toho závazku. To je samozřejmě poměrně nedávná věc a jak víte, teď ještě probíhá ta sklizeň stávající. A proto budeme i nadále sledovat tu situaci a budeme trvat eh, nebo pomáhat eh, MOP zejména při eh, monitorování. Pokud jde o obchodní vztahy, tak obchodní vztahy s Uzbekistánem, jak všichni víme, pane předsedo, jsou poměrně skromné. Máme tady nějaké toky 1,8 miliard s Uzbekistánem a tady velký přebytek ve prospěch EU. A mimochodem bavlna a texty eh, eh, z toho představují eh, jenom velice drobnou část. Takže je tady určitě větší potenciál a otázkou je, jak jej naplnit. Nejdříve prvním krokem bude zlepšení toho podnikatelského ovzduší nebo ovzduší pro podnikání a to je nesmírně důležité. Musíme vyčkat na výsledky reform přijímaných eh, novým prezidentem a uzbeckou vládou. První reforma se týká eh, směnitelnosti měny, Ona byla zavedena dva týdny. A musíme vyčkat výsledků tedy. A také uvidíme, jak dopadnou eh, reformy, pokud je o boj s korupcí a reforma soudnictví. Za druhé. Obchodní toky by se mohly rozšířit, kdyby Uzbekistan uplatňoval GSP+, a Uzbekistan v minulosti naznačil, že eh, by ho takový krok zajímal. A třetí věc, ještě poměrně systémová věc, eh, se týká eh, přistoupení Uzbekistánu k Světové obchodní organizaci. To by samozřejmě pomohlo té zemi se lépe integrovat do světového obchodního systému. A přitáhnout více zahraničních investic. Děkuji a teď dám slovo eh, kolegům. Mám tři přihlášky do debaty. Pan Takola je čtvrtý. Chodilíve také. Takže prosím, omezte se na dvě minuty. Maria Rena. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěla poděkovat občanské společnosti MOB i panu velvyslanci za uznání dosaženého úsilí a také za bdělost, co se týče otázky dětské práce a nucené práce, které, jak vidíme, nejsou vyřešené. A pan velvyslanec to před chvílí říkal, že ano, že došlo k případům, kdy Mm, někteří lidé v Uzbekistánu byli stíháni pro, nebo některé subjekty byly stíhány pro nedodržování pravidel. Už je to rok, co jsme uzavřeli dohodu o bavlně s příslušnou, mm, eh, příslušnými opatřeními k sledování úsilí konce eh, Uzbekistánu pro mm, posílení odbourání dětské práce a nucené práce. To je tedy cílem této výměny názorů, kterou bychom chtěli uspořádat každým rokem a možná by bylo lepší, kdyby taková diskuse proběhla po sklizni, protože teď stále klizeň bavlny pokračuje v Uzbekistánu, takže možná bychom měli více informací, pokud by tato rozprahava proběhla později. Od roku 2013, kdy eh, vznikla první monitorovací mise, Uzbekistán urazil velký kus cesty, nicméně stále ještě dostáváme zneklidňující informace ohledně nedůstojných pracovních podmínek eh, nebo neoprávněného zatýkání zástupců nevládních organizací a podobně. Takže i přes tuto kritiku, tak si myslím, že MOB skutečně sehrává klíčovou roli při zlepšování pracovních podmínek v Uzbekistánu a my musíme podpořit úsilí této země pokračovat ve spolupráci. Eh, projev prezidenta v eh, OSN minulý týden je uklidňující, protože on sám ocenil spolupráci s mezinárodními Mezinárodní organizací práce a potvrdil, že chce pokračovat Teď se věnujeme, eh, pozornost tedy věnujeme stávající sklizni a uvidíme, jaké výsledky se dozvíme od mob a od občanské společnosti. A já bych chtěla apelovat na uzbecké orgány, aby posílili dialog eh, s občanskou společností, protože bychom nechtěli, aby dosažené výsledky byly poskvrněny neinkluzivním přístupem. A konečně děkuji komisi za jejímu návrhu ohledně možné spolupráce z SPG+, což bychom skutečně mohli podpořit eh, do budoucna. Děkuji. Další kolega má slovo. Já a věnuji svou řečnickou dobu kolegovi Winklerovi. Uh, chairman and dear colleagues, thank you very much. Pane předsedo, kolegové, děkuji za tuto informaci, která tady zazněla. Důvod, proč jsem požádal o pár vteřin řečnické doby, je ten, že jsem měl příležitost letos se osobně seznámit s tím, co se děje v Uzbekistánu. A když se podívám tady kolem sálu, tak musím říci, že patřím mezi těch málo lidí, kteří strávili 24 let na Eh, druhé straně železné opony, takže dokážu eh, ucítit eh, vůni, vítr změny, když ho vidím a skutečně v Taškentu, v centrální a lokální úrovni, na tedy máme, co jsme absolvovali celou řadu setkání, tak skutečně vidíme, že dochází ke změnám a jsou tu patrné signály do budoucna, ale musíme pochopitelně být bdělí, jak říkali kolegové, ale skutečně tam cítíte to úsilí. A já bych na závěr chtěl říci eh, a posílit to, co říkala komise a naši kolegové z DG Trade, protože já si myslím, že je důležité teď právě dát impuls Eh, eh, k posílení jaksi té, té správné linie, na kterou se vydali, vydala uzbecká vláda a její orgány. Děkuji, pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím mluvit stručně, protože pan Winkler už eh, hovořil, ale chtěl bych říci, že eh, ten eh, nový vítr změny už je opravdu znát. Moc mě to těší, když se podívám na zprávu z MOB. Skutečně změny míří správným směrem. Oceňuji to, že pan velvyslanec skutečně Ehm, jak si měl dobré vystoupení, otevřeně popsal situaci a já konstatuji, že co se týče dětské práce, výsledky jsou mnohem lepší. Co se týče nucené práce, ještě bylo pár nepříznivých případů, ale ta vůle je patrná. Reformy jsou důležité, musíme pokračovat tímto směrem. Konstruktivní spolupráce s MOP je velmi důležitá a e, dohoda o spolupráci e, mezi EU a Uzbekistánem je velmi důležitá v tomto směru, takže já přeji mnoho štěstí pro to, aby reforma pokračovala dál. Děkuji. E, děkuji, pane předsedo. Já hovořím za kolegu Patrika Viarika, který zde není když partnerst, dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem byla prodloužena jako bilaterální, eh, my jsme byli eh, přesvědčeni, že je to předčasné, hlasovali jsme proti, přestože jsme sice chápali, že některé ty změny eh, jsou pozitivní, přesto se nám zdálo, že není garantováno respektování některých základních práv, konkrétně mám na mysli jasnou jaksi červenou linii, což je nucená práce. Po přečtení zprávy z června z Human Rights Watch a e, uzbeckého fora, tak jsem přesvědčená, že jsme rozhodli správně, když jsme hlasovali proti prodloužení protokolu, protože si myslím, že musíme všichni mít na paměti, že prodloužení protokolu to, nebyla žádné, to nebyl žádný biankošek a e, žádáme komisi, aby aktivovala článek 2 a 95 dohody o spolupráci, aby mohla být přijata opatření v případě nedodržování lidských práv. Nic, e, zpráva o lidských právech, o které hovořím, by měla být vnímána jako červená linie, která eh, vede k tomu, že si myslíme, že by se to mělo udělat. Děkuji, pan Bohdan. Sorry. Uh... Omlouvám se. Já mám otázku na vás, vaše excelence. In Uzbekistan. Byl před několika měsíci v Uzbekistánu a, a chtěl jsem se přesvědčit o tom eh, o v lidských eh, právech. A Eh, boje, eh, boj, boji eh, s dětskou prací a, a no, s nucenou prací, ale je to pokrok, není to zatím řešení. Vy říkáte, že vláda pra- pracuje pořád na těch problémech, ale já bych od vás rád uh, slyšel uh, nějakou časovou představu. Minulý rok to bylo také tak. Říkali jste, úplně se to od, od, odbourá a nepodařilo se to. Můžete tady předložit nějaký časový plán? To je první otázka. Jak to vypadá s nezávislými pozorovateli? Někteří, některé organizace jsou tedy e, eh, povolené, ale nezávislé, e, nezávislí pozorovatele to znamená také pozorovatele i e, mimo ty velké organizace. Já se vás chci zeptat konkrétně eh, po eh, zatčení paní Eleny Urlajevy, která eh, byla tedy začena na pozorovací misi. A očividně nebyla jediná. Můžete se k tomu vyjádřit, prosím. No a především bude to příští rok lepší. Děkuji. Takže několik otázek zaznělo a Já se eh, hosty eh, zeptám eh, jednou po druhém, jestli chtějí něco k tomu zareagovat, přispět na minutu, pane Kolere. Yeah, thank you. I think it... Děkuji. Myslím, že jasně vyplývá z celé řady prohlášení, že skutečně je patrná ta změna ve vzduchu a byl odvedený kus práce a jak si vyvíjíme velké úsilí a jak říkala paní Erána, budeme po sklizni eh, jak si informovat o tom průběhu paní Jevcová. Jak už jsem říkala ve svém vystoupení, změny, ke kterým došlo jako vracení studentů z polí, je pozitivní, ale to neznamená, že příští rok nebudou stejné děti, stejní studenti posílání zase do polí. Takže e, k odbourání systému e, po nucené práce e, bez, bez odbourání tohoto systému je těžké dosáhnout pozitivních výsledků. Pane velvyslanče, děkuji. První otázka, co se týče časového rámce. Já bych řekl, že čas už nadešel, apelujeme na premiéra, aby se e, skoncovalo zcela s dětskou a nucenou prací. Druhá otázka se týká nezávislého monitorování. Ano, máme systém nezávislých pozorovatelů. E, mezinárodní organizace práce je mezinárodní organizace, která zajišťuje právě profesionální nezávislý e, monitoring. A naše vláda mm, jak si toto mm, dohledňuje a reaguje na jejich zprávy a, mm, a jak si řídí se těmi pokyny. Děkuji. Takže já jsem přesvědčený, že budeme sledovat další průběh a další zprávu MOP a určitě budeme o tom hovořit i zde v našem výboru, takže vám děkujeme za návštěvu a za seznámení naš s vaším stanovisky k situaci. A nyní přistoupíme k bodu 13. Máme tady vysoké představitele Filipín, státního tajemníka pro průmysl, jeho excelenci eh, Ramon López a zvláštního vyslance v EU eh, pana, pana Angaru z Filipínské republiky a oběma dám slovo po pěti minutách, aby nás seznámili se situací, co se týče situace a vztahů. Děkuji, dobré odpoledne, pane předsedo, vážení členové výboru pro mezinárodní obchod a Děkuji také sekretariátu za uspořádání tohoto setkání. Jsem Ramon López, státní tajemník pro obchod a průmysl Filipín a vedle mě je pan senátor Edgardo Angara, bývalý předseda senátu a zvláštní vyslanec prezidenta do, eh, pro Evropskou unii. Když dovolíte, pane předsedo, Nejprve pár slov na úvod a potom dám slovo panu senátorovi. Podobně jako EU, filipínská eh, politika vlády je, eh, vychází z transparentnosti a z nutnosti reagovat na eh, obtávku a situaci. Malá země jako Filipína, Filipíny je přesvědčena, že obchod musí být otevřený a proto velice oceňujeme naše členství Eh, v VTO a doufáme, že 11. ministerská konference v Buenos Aires v prosinci eh, povede k tomu, že eh, VTO jak si mm, prosadí mm, potřebná opatření. Ehm, v nedávné době proběhla schůzka EU k, ehm, z EU v Koreji a po Číně, Japonsku a Spojených státech EU je náš čtvrtý největší obchodní partner. Země EU patří mezi hlavních pět investorů na Filipínách. A e, naše dnešní přítomnost zde je důkazem významu, který věnujeme našim vztahům, e, kdy se nejedná jenom o samotný obchod, ale také více než 500 let sdílených dějin velká většina Filipínců stále nese eh, španělská jména, eh, jsou eh, z 85% katolíci, je jich 1,5 milionu a kdy jsou to lidé bohabojní. Dovoz do EU představoval přes 6 miliard eur kdy můžeme eh, říci, že to nejsou pro vás velká čísla, ale domnívám se, že jsme skutečně začali využívat jaksi ty trendy, kdy eh, eh, došlo k nárůstu o 36% v tomto roce. GSP Plus podle našeho názoru je velice důležité a umožňuje nám to generovat více ekonomických aktivit, které zvyšují příjmy na venkově i v některých konfliktních oblastech a e, vytvářejí e, důstojná pracovní místa a dokáží překonávat e, rozdíly v příjmech. Je to tak, může to být také přínosné pro evropské občany, kteří mohou nakupovat filipínské zboží za nízké ceny a současně jsou u nás jaksi výhodné podmínky pro investování Eh, snažíme se, aby evropské firmy investovaly do eh, výroby na Filipínách, čili nejenom, aby se vyváželo do Evropy, ale máme také velký eh, trh plus trh ASEANu, což je přes 20 milionů obyvatel a dále máme partnery Čínu, Japonsko, Ehm, Austrálie a podobně, což už představuje přes 3 miliardy spotřebitelů, což si myslíme, že je dobré. A snažíme se maximálně udržet vysoký růst, zajistit udržitelný růst, musíme zajistit budoucnost pro mládež, kdy průměrný věk dnes u nás je 25 let a potřebujeme také porozumění a podporu ze strany EU, aby nám pomohli, hm, abychom se staly 16. největší ekonomikou do roku 2050 a abychom zůstali spolehlivým partnerem. Co se týče některých opatření v rámci GSP+, my jsme jednostranně přijali úsilí pro to, abychom posílili pracovní právo a zlepšili bezpečnost tím, že chceme skoncovat s takzvaným endo, což býval obvyklý způsob zaměstnávání Eh, na eh, šestiměsíční smlouvu, eh, kterou pak nebylo potřeba vypovídat, tak s tím jsme skoncovali. A je to důkazem toho, jak náš prezident věnuje pozornost právům občanů a také v oblasti v rezortech pracovních a právní my chceme aby eh, chom získali preferenční tarif v rámci GSP+, a eh, my si přejeme dále prohlubovat naše vztahy s EU prostřednictvím projednání vzájemně eh, přínosné dohody o volném obchodu mezi námi a domnívám se, se že E, Filipíny dnes představují významný trh, kdy my bychom si přáli, aby Filipíny byly takovým, takovou obchodní platformou pro vás v roce 2017 studie e, z ASEAN, Rady ASEANu. 70 investorů se domnívá, že azijský trh narůstá co do příjmu a 78 respondentů očekává v tomto roce nárůst příjmu. Také ASEAN je oblast s nejlepšími obchodními příležitostmi, kde Filipiny dostaly 87%, což je nadprůměrné očekávání pro dalších pět let. Eh, my apelujeme na, na větší eh, ekonomické vztahy mezi ASEAN a EU eh, v tomto i nadcházejících letech a jednání v Palawanu v říjnu tohoto roku by z toho měly být dalším krokem. Děkuji. Okay. I'll, I'll be fast. Dobře, jak já budu mluvit rychle. Um, five minutes. Ah, oh, okay, <laughs> sorry. Over the last several months. Eh, v posledních několika měsících, když mi dovolíte ještě dvě minutky, v posledních dvou měsících uh, probíhala jednání v rámci GSP+, kdy ovšem několik mm, eh, z mediálních zpráv je důkazem neporozumění eh, přesně eh, politické situaci. Mohu vás ujistit, že filipínská vláda si je vědoma svých výzev, kdy je potřeba mm, řešit hlavní problémy a kdy je potřeba chránit lidská práva a prosazovat právo. My jsme signatáři deklarace OSN o lidských právech a naše instituce, kongres, justice, místní samozpráva a tak dále, všichni si toho jsou vědomi a náš prezident mm, říká, že je třeba chránit nejzranitelnější chudé a handicapované před chudobou, zločinností, korupcí a podobně. Mohu vás ujistit, že vláda práva e, zvítězí a chci ilustrovat, do jaké míry náš prezident eh, dbá na to, aby národní agentury zajišťovaly všeobecnou zdravotní péči, školství zdarma na univerzitách a středních školách a eh, programy pro odbourání chudoby a na podporu malých a středních podniků. A posledních 30 vteřin v rámci GSP Plus existuje mechanismus dialogu s EU pro sdílení informací a tento mechanismus je důkazem angažovanosti naší vlády a na závěr bych chtěl e, říci, že v poslední době velké úsilí v posledních třech měsících eh, se projevilo setkáním s komisí, zástupci komise v Manile, kdy se hovořilo o celé řadě zásadních otázek. V Siboru se také setkali a pak příští setkání bude v Palauanu. A dele, delegace MOP eh, eh, byla v Manile minulý měsíc v srpnu, tam byla přímo paní Mogarini Eh, dnes jsme tady a zítra se setkáme s komisařkou Malstrémovou. My eh, stále chceme udržovat trvalý eh, dialog, abyste viděli také ty společenské transformace, ke kterým dochází. A děkuji, tím končím. A dávám slovo panu senátorovi. Excelenci. Děkuji vám, vaše excelence. Můžeme te teď omezit na čtyři minuty ten úvod. Ano, děkuji, pane předsedo, vážení dámy a pánové poslanci. Já bych navázal na to, co řekl náš eh, eh, ministr pro eh, industri, tedy průmysl a obchod. My jsme v posledních měsících měli intenzivní styky eh, s představiteli EU a nedávno eh, nás navštívili také zástupci Evropského parlamentu v rámci Evropského meziparlamentárního združení shromáždění. Hovořilo se o projektech biodiverzity eh, v Manile na příští pět let. smím-li eh, to tak říci, z toho vyplývá, že se navzájem potřebujeme a nemůžeme se rozdělit či rozvést. spí pl- Plus je důležitý pro průmysl eh, eh, na Filipinách více než pro kterékoliv jiné odvětví. Eh, jsou mnozí, tedy zejména ti malí, eh, kteří eh, vlastně trpí globalizací, je obrovský rozdíl mezi tím jedním procentem nejbohatších a 90% těch, kteří jsou na dně. A proto Filipíny jsou přirozeným spojencem EU. Jak řekl pan ministr, My eh, máme společné křesťanské hodnoty. Samozřejmě máme také eh, eh, výrazný počet muslimů, ale de facto až do nedávna se nám dařilo velmi mírové a pokojné soužití a nyní se pokoušíme o nový mírový pakt s našimi muslimskými bratry. My jsme první ve finanční inkluzi, první v obchodě s Čínou a znamená to, že my se snažíme do naší ekonomiky zapojit všechny. A byli jsme první azijskou zemi, která se stala eh, členem VTO. A proto, pane předsedo, naše ekonomika je otevřená, demokracie, mohu tak říci, eh, eh, žije navzdory určitým nedostatkům a za posledních několik týdnů jste viděli eh, ty velké protesty v Manile a já si nemyslím, že takovéto velké shromáždění a svoboda projevu Eh, by byla možná jinde než v demokratické společnosti. Takže, jak říkám, pane předsedo, Filipíny jsou vaším přirozeným partnerem, přirozeným spojencem a možná také branou do azijského eh, regionu, který možná bude v budoucích letech tou nejdynamičtější oblastí. Děkuji, eh, vaše excelence. A nyní eh, dva, tři kolegové se, eh, se hlasí do debaty. Takže každý prosím na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, především chtěl bych přivítat naše hosty a poděkovat jim, že mezi nás zavítali. Já souhlasím s tím, že vztahy Filipín s EU mají dobrou a dlouhou historii a můžeme být eh, dobrými partnery. A eh, já jsem také to, aby se GSP Plus eh, vrátili tedy do Filipín, ale bohužel musím říct, že to, co se odehrálo v roce 2016, Eh, tak eh, to mě rozesmutňuje ty otázky lidských práv a dalších eh, standardů, že ano. A já myslím, že v té válce proti drogám, kde jsme měli vysoké počty deportovaných a nakonec mrtvých kde bylo tedy eh, vyhlášeno, prostě eh, došlo k eh, velkým ztrátám. Já myslím, že s GSP Plus to možná není kompatibilní. Ano, víme, že mnoha média to přeháněly, ale OSN si provedla velice rozsáhlou studii, hloubkou studii a vaše vláda polovinu eh, těch doporučení odmítla, zejména ty mimosoudní eh, úmrtí, zabíjení, eh, trest smrti a tak dále. Ano, ono to ještě neprošlo senátem, ale pokud se týče Eh, pozice vlády, asi by se mělo pokračovat v tom eh, správném duchu. Eh, navíc jsme tady měli prohlášení, že Filipíny si vlastně nepřejí další rozvojovou pomoc EU, což bylo 35 milionů euro. Mně se nezdá, že by to bylo výrazem toho, že se staráte o své chudé. Eh, také řeknu rovně, pokud chcete pokračovat GSP+, pokud chcete rozvojovou pomoc, eh, tak je eh, třeba nezasahovat do oblasti lidských práv, tak jak se to dělo. Takže děkuji, že jste mezi nás přijeli, ale musím tedy vyjádřit své obavy. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Zdravím vás, vaše excelence, pozorně jsem vám naslouchal a e, bez ohledu na to, co řekl pan Martin, a to jsou důležité body, si myslím, že přece jenom je možný určitý pokrok v oblasti GSP Plus a v dalších e, obchodních e, dohodách s Filipínami. Já jsem z Irska a znám tedy, nebo znal jsem mnohé irské misionáře, kteří strávili na Filipinách dlouhá léta, odvedli tam vynikající práce a jak řekla vaše excelence, je to převážně křesťanská země a e, také jeden ze solidánských bratří e, byl před dvěma lety vyznamenán na Filipinách. Potíže sice máme, ale je důležité, abychom udržovali co nejtěsnější obchodní vztahy s Filipínami, zejména vzhledem k volatilitě eh, na globální scéně, nepředvídatelnosti vývoje ve Spojených státech a no, Severní Koreji. V podstatě Měli bychom neustále směřovat k dobrým a zlepšujícím se obchodním vztahům e, e, se stabilními e, režimy. A tím nechci nějak spochybňovat ty důležité body, které zde vznikl, vznesl pan Martens. Děkuji, pan Takula. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tam mohu říct čínsky, eh, pardon, finsky, abyste eh, si to eh, tomu mohli lépe porozumět. Je, je, je možné, že také možná hovoříte finsky. Irge Hilario si vzal Miss univerz 1992 Dobře, ale chtěl bych přesto tedy říct několik eh, či, eh, finských slov. Oikeastaan se. on tu jo. Děkuji za slovo. Kolegové už tady zmínili nejdůležitější věci, ale za finskou delegaci bych, se, bych chtěl říct, že jsme s velkým zájmem a s velkými obavami sledovali hm, události spojené s otázkou lidských práv. Samozřejmě, že je potřeba bojovat proti drogám, ale všechny zprávy, které jsme dostali, které se týkají lidských práv, nás informují o stávající situaci, o formách, které tento boj proti drogám nabil a jsou to formy, které nejsou slučitelné Eh, které nemůžeme schvalovat, protože porušují lidská práva. A poslední prohlášení vašeho prezidenta eh, eh, vlastně říká, že přestože ta vaše země je křesťanská, tak nechcete dodržovat a žít s, Evro- s křesťanskými hodnotami. Evropská unie je unii hodnot a pro nás je důležité, velmi důležité, aby lidská práva, svoboda, slova a tak dále byly skutečně dodržovány. Samozřejmě, že e, zůstaneme v úzkém kontaktu s Filipínami, ale rád bych, abyste e, brali v potaz to, co jsem říkal. Já pocházím z Finska. My Finové máme velice vřelé vztahy s Filipínami díky naší historii poválečné v 52 došlo k významné události, kdy Miss Universe byla Finka, která si vzala filipínského podnikatele, takže proto máme obzvláštní sympatie pro vaší zemi. Ale bohužel ten stávající vývoj vyvolává naše obavy a rádi bychom, abyste to trošku změnili. Děkuji a Marie Miner. Děkuji, pane předsedo. Já si dělám velké obavy ohledně eh, zlepš, zhoršené situaci eh, v oblasti lidských práv eh, na Filipínách, znovu zavedení trestu s mrti, snížení hranice trestní odpovědnosti. To je znepokojivé. Pokud jde o pracovně právní záležitosti, tam vztah eh, mezi eh, odbory a eh, průmyslem ukazují na novou kampaň za platy, za které se dá žít. Za ty stávající se žít nedá. Při výročním hodnocení GSP Plus pro Sri na minulý rok jsem už podala žádost, aby Sri lépe implementovala své pracovní právo. GSP Plus bylo zastaveno proto, že eh, se tam zásadně porušovala lidská práva. Sri Lanka přislíbila, eh, že 15 výnosu z GSP plus eh, půjde lidem ve prospěch. A není to jenom na boj s chudobou, ale také na posílení prav spotřebitele a na posilování stability společnosti. Mohly by Filipíny také udělat nějaké takovéto aktivity? Děkuji. Thanks a lot and the commission... Děkuji. A nyní komise, pan Peterberg. Prosím stručně. Thank you, chair. Um, thank you for... Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za tuto eh, vměru názoru. My eh, samozřejmě sledujeme a uznáváme pokrok eh, v různých oblastech na Filipinách, ale to, co se stalo, to skutečně eh, bylo eh, zastíněním eh, pozitivního vývoje. Pokud se týče jednání o o, o smlouvě o svobodném obchodu, my jsme zatím tedy jednali ve dvou kolech a samozřejmě vyjednáváme v kontextu. A ty další obchodní záležitosti pracujeme na práci na zprávě o implementaci a přínosech GST+. Plus. Čili máme tam mnoho informací a e, ještě v tomto roce e, vám předložíme výsledky. Děkuji. A nyní, e, pánové, můžete reagovat, máte na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. K té záležitosti lidských práv. Dovolte, abych zopakoval Eh, čísla, která jsem eh, možná nezmínil ve spěchu. Když se podíváte na eh, tu kampaň proti drogám, tak my tady hovoříme o problému, který tady existoval hodně dlouho, ale my teprve teď to začínáme řešit. Víc než 1,3 milionu lidí se vzdalo pokojně v rámci kampaně. Eh, policie eh, asi 108 tisíc lidí eh, také pokojným způsobem zajistila. Fungujeme podle pravidel a máme zhruba 3800 lidí, kteří jsou tedy zajištění, ale to, to neznamená, že byli že by snad už byli nějak eh, mimosoudně zabiti. Pan, předseda, pan prezident ovšem náš řekl, že nebude žádná tolerance a kde je to nutné, policisté mohou požít donucovací prostředky. My víme o teenagerech, kteří eh, byli obětmi a prezident, jakmile se to zvěděl, tak eh, okamžitě podnikl kroky a eh, proti policistům, kteří se eh, dopustili jednání, jehož se dopuštět neměli, včetně tedy kontaktu s rodiči. A pokud vím, proběhly celkem kvalitní diskuse. Čili to je něco, co nechceme tolerovat a Eh, vyšetřuje se každé zneužití policejní pravomoci. Eh, prezident vlastně říká, že eh, zdivočelý policista je horší než zločinec. A je to důležité proto, aby lidská práva u nás byla chráněna. My jsme velice aktivní, také máme tedy regulaci pracovního trhu, máme také Eh, stanovenou minimální mzdu a eh, já jsem hovořil také o způsobu eh, ukončování zaměstnaneckých vztahů, čili budeme tam mít výpovědně hluty, které budou během 6 měsíců už opravdu Eh, na té správné úrovni, jak mají být. Chceme zajistit, aby práva pracujících byla zajištěna, abychom byli lepším partnerem v rámci GSP+. Ano, děkuji. Ještě možná, pane senátore, o tom trestu smrti. Ano, pane předsedo, eh, dovolte, abych eh, osobně odpověděl na to, co bylo řečeno. Skutečnost, že jsme křesťané a katolíci, to nás eh, neopravňuje k zabíjení lidí. Samozřejmě to nebudu spochybňovat, ale my se odvoláváme na společné hodnoty proto, abychom si lépe porozuměli Eh, v situaci, ve které jsme my a ve které jste vy. My jsme demokratická situace, eh, společnost, máme svobodu vyznání, svobodu projevu a tak schromažďování. To jste vlastně viděli o víkendu, eh, kdy vypukly v Manile masové protesty. A to vlastně ukazuje, že vláda nepod Eh, nepotlačuje opozici, to je dobré pro společnost. Trest smrti pravděpodobně neprojde senátním hlasováním, čili jeho znovu zavedení, eh, snížení eh, trestní odpovědnosti na 9 let, to je vlastně Eh, také na, na mladistvé, že a to určitě neprojde. Otázka lidských práv. Ano, došlo k excesům, to připouštíme, excesům ze strany eh, policistů a úřadů. Ale není to státní násilí. Ano, samozřejmě eh, náš prezident možná Eh, se dopustil určitých výroků, které ukazují, jako by to bylo, eh, jako by to byla státní politika, ale my je přesto vláme k zodpovědnosti. Čili ono skutečně je třeba eh, chápat kontext v jakém se nacházíme. My jsme skutečně živá demokracie, ale momentálně čelíme dvěma vážným rizikům. Jednak jsou to ty drogy, protože to si možná dovedete představit, jak nebezpečné je e, toto drogové Eh, toto drogové nebezpečí, to byste museli vidět na vlastní oči. V každé druhé rodině eh, jsou drogově závislí lidi. A to není prostě jenom marihuana a heroin, to se dá vyléčit. Eh, to jsou to, to vlastně, to jsou ty chemické procesy, které ničí mozek. Čili tam eh, to nebezpečí spočívá v tom, že existuje určitá konspirace eh, mezi určitými politiky a eh, těmi drogovými pašeráky. To vlastně v Americe bylo taky, to byla ta opiová krize. A já to neříkám proto, abych nějak hájel to, čeho se dopouštějí určití právníci a policisté na Filipinách. tady zaznělo, že eh, i v tom druhém centrálním státě, že dochází k určitým změnám, ano. My určitě ty změny budeme absolvovat a pokud si budeme moci nějakým způsobem pomáhat, dobře. Ale skutečně eh, ty ten drogový obchod a ISIS, to jsou dvě největší rizika pro naší zemi. To nakonec eh, máte i zde v Evropě. Tam taky je mnoho teroristických útoků, ale ve, na Filipinách my jsme takovým jaksi eh, příkladem, výhružným příkladem toho, co by se mohlo stát jiným pro Azice. Čili my nejlépe prospějeme eh, prosperitě světa, když se budeme snažit si pomáhat a spolupracovat spíše, než abychom se tady navzájem eh, poučovali. Děkuji vám, vaše excelence. Pane předsedo, mohu ještě vteřinku? Já, já jsem zapomněl na jednu věc. Jednu minutku, deset, deset sekund. Filipiny eh, jsou připraveny ustavit monitorovací středisko, tak aby Evropská unie, Komise pro lidská práva v Ženevě a příslušný evropský komisař mohl pomoci sledovat plnění eh, lidských práv a eh, lidských standardů u nás. Děkuji, děkuji. Ano, děkuji. To je dobrý první krok, já vám za to děkuji. Ale eh, vidíte, že tady proběhla celkem kontroverzní debata ve výboru a určitě eh, musíme mm, absolvovat ještě dlouhou cestu pro lepší porozumění. Takže děkuji vám, přeji vám všechno nejlepší. Máme ještě na programu dva důležité body. Za prvé mandát pro obchodní jednání s Austrálií a Novým Zélandem, to je ten druhý bod. Minulý týden byl zveřejněn eh, mandát, tedy návrh mandátu, no a to si od nás vyžádá rezoluci eh, abychom mohli, eh, mohli tedy eh, se k tomu vyjádřit. Eh, děkuji, pane předsedo. Zdá se, že dnes jsou tady sami náhradníci a já to tedy také udělám za pana Kasparyho. Milé kolegyně, kolegové, naším úkolem ve výboru INTA je v radě a komisi předkládat doporučení mimo jiné k průběhu a k mandátu obchodní dání s Austrálií a Novým Zélandem. Proto už 11. července jsme v tomto výboru hovořili o návrzích a doporučeních předložených panem Kasparim. V případě Austrálie bylo předán, předloženo 170 eh, pozměňovací návrhů v případě Austrálie a 165 v případě Nového Zélandu. Je to hodně, eh, je to delší než celý text, nevím, jestli to skutečně tak musí být, ale prosím. Pan zpravodaj je pevně přesvědčen, že můžeme nalézt precizní a vyvážené kompromisy, které nám umožní se soustředovat na společnou práci. Jak vyplynulo z debaty 11. července, také náš zpravodaj vlastním pozměňovacím návrhům dá jasně najevo, že je otevřený k tomu, aby do doporučení pronikla také kapitola o trvalé udržitelnosti. To se týká mimo jiné také citlivých, eh, citlivých zemědělských sektorů a eh, služeb ve veřejném zájmu. Tady také doufáme, že dospějeme k vhodným doporučením. Ale prosím nás zároveň o to, abychom mysleli na to, že zde se jedná o obchodní jednání která nemůžeme příliš zatížit neobchodními eh, nároky a požadavky, které eh, by je mohla zatit. Kromě toho musíme být přesní a pregnantní. Pokud se ztratíme v hromadě detailů, ztratíme ze zřetele to, o co vlastně jde u těchto jednání, což je vyjednání vyvážené, ambiciozní dohody, která bude dobrá pro naše spotřebitele, spotřebitele, výrobce a investory a která, se, eh, která bude ovlivňovat hospodářský růst a zaměstnanost. Tímto se snažíme spoluutvářet globalizaci a postavit hráz protekcionistickým tendencím při zachování vysokých eh, ekologických a pracovních standardů, tak jako ve všech ostatních smlouvách. Tyto směrnice, tyto mandáty udávají jakýsi směr toho jednání. Jsou to první Eh, mandáty, které budou přijaty v radě po singapurském rozhodnutí. Navíc komise pokyny k vyjednávání zveřejnila okamžitě po schválení, což jsme žádali jako výbor a nadále eh, toto chválíme. A rada by se měla řídit eh, tímto příkladem, poněvadž tam ta transparentnost ještě není tak daleko. My v Evropském parlamentu bychom měli využít tuto příležitost a odvést dobrou práci užitečným způsobem tím, že budeme formulovat jasné požadavky, eh, podle kterých se bude ten výsledek, eh, bude možné ten výsledek poměřovat. Pan Gaspary se těší na dobrou spolupráci a já jsem velice eh, ráda, že jsem k vám mohla přemluvit, promluvit, přestože poněkud chraptí. Ale bylo to srozumitelné. Děkuji vám. Nyní stínový zpravodajové na dvě minuty na nejvýš. Tak pane Řeceno, měla bych toho hodně na srdci a není divu, eh, že přišlo tolik pozměňovacích návrhů eh, a každopádně je to dobrá dohoda a, a jejich cílem je, aby nakonec byla dobrá dohoda. A každopádně děkuji oběma a zpravodajům za oba návrhy usnesení. Obě země, Austrálie i Nový Zéland, jsou vysoce rozvinuté země a pro nás je důležité vám předložit nebo vytvořit vlastně takové vzorové ujednání Důležité je dosáhnout eh, té eh, rovnováhy. To je pro mě také důležité mezi snižováním eh, tarifů a přístupem na trh, ale na druhou stranu tou závazně prosaditelnou kapitolou udržitelnosti s realizovatelnými sankcemi. To chceme zdůraznit. Pokud jde o pozměňovací návrhy, my jsme zdůraznili tam ten vývoj z posledních měsíců, například Brexit, Stejně tak eh, rozhodnutí eh, eh, v Evropského soudního dvora k singapurské dohodě a potom také o, tom, o té služebnosti ECIS s evropským právem. U vyjednávání bude třeba například zohledňovat otázky zemědělství v souvislosti s tímto. I budoucnost obchodních dohod Eh, pokud jde o ten singapurský rozsudek, tak eh, komise nás o to několikrát eh, žádala, aby tady byl návrh, zda do budoucna nemůžeme rozdělit ta vyjednávání do dvou částí o obchodních a o investičních záležitostech. Parlament začím k tomu nezaujal žádné stanovisko a proto bychom také chtěli požadovat, aby komise předložila návrh. Je ovšem jasné, že u budoucích návrzku, návrhu tady eh, budou kompetence výlučně v eh, rukou Evropské eh, komise. A parlament to bude muset zohlednit v, při těch vyjednávání. Také národní parlamenty budou muset být zapojeny. To je také jejich požadavek. Jde o to je tam silněji zapojovat a to už během vyjednávání mě informovat o stavu věcí. Chtěl bych také zdůraznit, že tady bylo, z, že komise provedla zveřejnění toho vyjednávacího mandátu, to je pro nás velice důležité, Jež, jenom minutku. V pozměňovacích návrzích jsme ukázali na boj s korupcí, boj s s daňovými úniky, ochranu zvířat, veřejné zadávání zakázek, prostě celou řadu věcí, a, a je důležité, abychom měli vzornou eh, dohodu a těším se na dobrou spolupráci. Tím měla bych tomu hodně, ale bohužel čas tlačí. Já se toho bojím, nebo vám to věřím vlastně. Nemáme Clarkem. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já budu hovořit jako zpravodajka k Austrálii, ale také eh, jako kolegyně Davida Cameron-Bermana, který je s tím zpravodajem pro eh, Nový Zeland a nemohl tady být. Děkuji oběma zpravodajům tedy za návrhy Austrálie a Nový Zéland jsou samozřejmě dvě, eh, dva, dva, dva klíčoví partneři stejně naladění, se kterými eh, spolupracujeme v řadě oblastí a jsou to pro nás důležité trhy. Eh, samozřejmě máme tady vést v ambiciozní obchodní agendu v Azii Pacifiku. Nicméně myslím si, že tyto vztahy můžou jít mnohem dále a s radostí vidím, že komise teď přijala ale ty mm, pokyny k vyjednávání, které má být brzo zahájeno. Důležité je to pro zemědělství, například pro výrobu masa a mléka. Tam bude třeba k tomu pečlivě eh, zvažovat, aby se eh, zavedly eh, řádné a hodné kvóty a přechodná období. to tež se týká sanitárních a fitosanitárních opatření a také potřeby zachovat naše výrobní standardy v Evropě. I když chápu, že jsou důležité, tak eh, ty texty usnesení už teď eh, nabízejí vyvážený eh, přístup. S radostí konstatuji, že řada pozměňovacích návrhů se týká obchodu a služeb digitálního obchodu. To je velice důležité. Je třeba tlačit na další liberalizace v této oblasti. A také Eh, odstranit ty eh, neoprávněné eh, bariéry toku dat přeshraničnímu. Potom, pokud jde o exkluzivní kompetence, tak tady bylo rozhodnutí Evropského soudního dvora a k Singapuru. Nicméně myslím si, že tento model je vhodný pro novou generaci obchodních dohod. A bylo by dobré mít tam také eh, stanovisko komise co nejdříve, aniž by to, aby to nepoškodilo ta probíhající vyjednávání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Vezměte si eh, eh, z luchátka, protože finští tlumočníci to řeknou určitě lépe. Dohoda s Austrálií a s Novým Zélandem <clears throat> jsou pro nás, pro EU, velmi důležité. Já bych chtěl moc poděkovat komisi. Eh, návrh eh, eh, mandátu je velmi dobrý. Je tam ta transparentnost, kterou jsme jako EP žádali, takže děkuji komisi. Zemědělství patří k nejcitlivějším oblastem této dohody nebo těchto dohod a další citlivé oblasti je třeba chránit i Eh, tarifními kvótami a podobně. A je potřeba dohlednout na to, abychom eh, se nevydali cestou protekcionismu, je potřeba, aby to byla dohoda přínosná pro obě strany, čili pro EU, ale samozřejmě taky pro eh, Austrálii a Nový Zéland. Předseda Juncker ve svém vystoupení správně říkal, že tato jednání by měla být završena během jeho mandátu, tak abychom dosáhli toho modelu dvou dohod, to znamená eh, obchodní dohoda a in, dohoda o investicích. O společnosti obou těchto zemí jsou velice rozvinuté a myslím si, že to je eh, příležitost rozvinout online eh, obchodování. Obchodní výměna by měla být jaksi bohatší, širší a jak jsem říkal zpravodaj Gasparimu, tady je celá řada pozměňovacích návrhů, ale my nechceme zase z těch dohod udělat vánoční stromeček, musíme se soustředit na to hlavní. Je třeba, aby to byla, byly vyvážené dohody, jsou to obchodní dohody a se s civilizovanými, inteligentními zeměmi, s moderní společností, jejichž hodnotový systém je blízký našim. Anmaní. Pane předsedo, já děkuji eh, zpravodaj eh, za eh, jeho práci. Zkušenosti ukazují, že dohody o zahraničním obchodu vlastně slouží nadnárodním firmám a dávají přednost jim než standardům životního prostředí nebo ochraně lidských práv. A proto jsem trošku skeptická. Chci upozornit na několik věcí. Za prvé, je třeba postarat se o to, aby tyhle dohody nevedly e, k porušování lidských práv, práv e, zvířat, e, v zájmu životního prostředí a tak dále. Za druhé je třeba zohlednit pařížské dohody aby celkové ty dohody byly klimaticky neutrální. V narůstající obchod je ohrožením našeho životního prostředí. Potom pokud máte eh, eh, dokumenty, tak je eh, zveřejňujte o všech vyjednáváních. I zda to slouží nejenom mezinárodním, tedy jenom národním podnikům, ale také, aby k tomuhle se mohly vyjadřovat odbory a malé podniky a tak dále. Také tady není žádná arbitráž, ani regulační spolupráce, ani žádné regit clauses. Ochrana veřejných služeb, chraňte je vším možným způsobem. Za šesté, Zejména se to týká Austrálie. Postarejte se o to, aby eh, naše eh, předpisy o klonovaném mase a umělých hormonech eh, se nedostaly pod tlak. Potom, pokud přesto se rozhodnete to upravit. Důležité je, aby všechno bylo naprosto transparentní a aby eh, se eh, všichni eh, ze společnosti na to mohli útočit za osmé chraňte oznamovatele trestné činnosti, za deváté dovolte národním parlamentům, udělejte z toho smíšenou dohodu, dovolte jim, aby do toho něco přispěli. Děkuji. Děkuji teď pan Buchner. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, eh, já eh, se plně obsahově slušňuji eh, s tím, co říkala paní Miner. I pro mě je to velice důležité. Důležité také pro mě je, aby podle mého názoru, že tady je chybou uzavírat bilaterální dohody. Já si myslím, že negativní důsledky bilaterálních dohod jsou zřejmé. Měli bychom se vracet k multilateralismu. Za druhé, Myslím si, eh, že je to eh, velice pozitivní, aby ten eh, vyjednavatel, no, teď je velice pozitivní, že byl zveřejněn ten vyjednávací mandát a může k tomu něco říci. To je u parlamentu docela nové. Ale kdybychom opravdu měli plná práva parlamentu, mohli do toho opravdu mluvit, tak by to bylo báječné. Teď tady uděláme pěkný dokument, a ten má poměrně omezený význam. Čili tady by pro mě bylo důležité, abychom se opravdu zaměřili eh, nebo se posunuli směrem k demokracii. Potom je tady eh, kapitola o trvalém udržitelném rozvoji, ale nejsou tady jasně definované eh, sankce. Ano, tak to je pro kočku, jak říkáme v Bavorsku u nás. Jak mi říkal jeden vyjednavač komise, je to sice závazné, ale nevinutitelné. Co to tedy znamená, to závazné? Tady opravdu musíme eh, se dostat o trochu dál, že? také eh, k ochraně životního prostředí. Nedává eh, smysl dovážet mléčný prášek z Nového Zelandu do Evropy, už jenom z ekologických důvodů což, je, což eh, samozřejmě dělá naše zemědělství a to je třeba úplně představit. Děkuji. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem to vysvětlovala v červenci. Dohoda o volném obchodu s Austrálií nebo Novým Zélandem je poměrně málo polemická. Jsou tu skvělé potenciální příležitosti pro naše občany, ale samozřejmě za určitých podmínek. Moje hlavní obava se týká zemědělství. Pozměňovací návrhy ostatně míří tímto směrem, abychom měli jasné odpovědi pro naše zemědělce. A chtěla jsem hlavně zdůraznit, že je potřeba udělat studii dopadů pro případné negativní dopady v zemědělství. A závěrečná dohoda by měla brát v potaz některé citlivé aspekty a přála bych si, aby australská politika také byla jasnější vůči nám, abychom zabránili případným problémům, jako třeba loupaná rajčata, která e, e, australská vláda označila za dumpingové a podobně protože teď se tady chystáme uzavřít dohodu s jedním z největších výrobců masa ve světě, tak bychom je měli minimálně požádat, aby ehm, e, respektovali blaho zvířat a mm, chceme, aby minimálně některé věci se upravily. Kromě toho, já nejsem pro dohodu o volném obchodu Eh, ve dvou částech pro kompetence EU a národní kompetence, protože zase dojde k většímu vzdálení se od občanů, kteří chtějí více inkluze. A nevím, proč musíme mermomocí eh, mít tady ustanovení SCS, eh, kdy se žádá exkluze. Já chápu, že komise chce ve finále dospět k Mezinárodnímu eh, soudu pro investice, ale nemyslím si, že by to v tuto chvíli bylo zásadní. Děkuji zpravodaji za jeho práci a doufám, že je moje pozměňovací návrhy přijme. Pane eh, předsedo, kolegové, naše frakce nedá komisi mandát k jednání s Austrálií a Novým Zélandem. Ze dvou důvodů. Za prvé se jedná o výlučnou pravomoc členských států, nikoli Evropské komise. Za druhé, protože národní parlamenty nebudou do těch diskuzí zahrnuty. Ale já mám pocit, že eh, se točíme kolem horké kaše a nehovoříme o tom hlavním. Myslím, že jediná motivace pro uzavřít tyto dohody je, eh, jak si zautočit na čínský trh. A já se toho trošku bojím, protože Nový Zéland uzavřel transpacifickou dohodu od roku 2015, taky dohodu s Čínou, takže to, co po, posiluje ještě ten odporný charakter, je, že vlastně budeme jednat s Čínou. Ale uh, Zemědělství. Dnes je zemědělství v Evropě v krizi a po eh, spra, eh, SETA, po dohodě s Novým Zélandem, který se stal prvním výrobcem mléka ve světě a my od března 2015 jsme eh, zrušili mléčné kvóty, tak si myslím, že to není dobré znamení pro Nizozemsko, Belgii, Francii a kromě toho obava ohledně kvality výrobků, dobře víte, že dnes eh, OMG jsou povolené jak v Austrálii, tak na Novém Zélandu, takže vy jste motivováni nucenou eh, globalizací, odbourávat eh, daňové celní bariéry, ale zase odstraňujete další charakteristickou vlastnost našeho, naší kultury a to je zemědělství. A nyní pan Atmos. Um, I'm just going to make a, a, a couple of historical já mám jenom pár historických poznámek ke kontextu velmi stručně. Tento výbor věnoval mnoho času obchodním dohodám. To je naše práce. Austrálie nemá dohodu s Evropskou unii, žádný volný pohyb s Evropskou unii a přesto Spojené království je největším odbytištěm australského vína. A proč? Je to proto, že australské víno je plně konkurenceschopné eh, s vínem produkovaným ve, Španělsku, Francii, eh, Německu, Itálii i bez obchodní dohody. Takže já bych rád, aby to pochopila taky naše vláda. A druhý bod kontextu, historického kontextu, a to je zajímavé, je, že Spojené království mývalo obchodní dohodu s Austrálií i s Novým Zélandem, ale otočili jsme se k ním zády, jakmile jsme vstoupili do EU v roce 75. A celá řada e, představitelů levice tady, e, jak si to, to mělo velké okamžité dopady na chudé lidi a na chudší lidi. A ten dopad byl ten, že britští spotřebitelé místo, aby platili za potraviny světové ceny, museli začít platit evropské ceny v rámci jednotného trhu a evropské ceny jsou daleko vyšší. A samozřejmě je to tedy naprosto jaksi kontraproduktivní. Takže když se podíváte na tu dohodu, a všichni hovoří o zemědělství, Mějte prosím na paměti, že lidé, kteří trpí eh, z důsledku drahých potravin, eh, eh, jsou také v naší společnosti a je pozoruhodné, že tady tato slovutná společnost toto naprosto ignoruje. Takže já jsem, mm, jak si, toto je můj názor. Děkuji, komise, Peter. Stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za debatu i komentáře kolegů. My se také těšíme samozřejmě na spolupráci s Evropským parlamentem. V tomto jednání už spolupracujeme s radou. Eh, v radě zřejmě ta debata by měla brzy začíst a předpokládám, že jednání zde. Jak předseda Juncker řekl ve svém proslovu, eh, Existuje tedy eh, potenciál pro urychlení jednání eh, s zeměmi, které se k problému slaví podobně. A my jsme také eh, zveřejnili náš mandát a také posouzení dopadů a také zhrnutí. Je to na naší stránkách. Děkuji tak eh, bylo řečeno mnoho, sice ne, nehovořili všechny, ale je to otázka rámce spolupráce. A samozřejmě eh, zpravodaj eh, bude hovořit prostě se všemi, kteří k tomu mají něco co říci a navrhne kompromisy. Ano, a my zajisté ještě jednou budeme debatovat o tom, jestli není demokrati, Čtější, když by o tom rozhodoval sám Evropský parlament. My jsme přímo voleni a asi bychom měli mít demokratické právo vykonávat evropské kompetence. No ale to není zcela nesporné a e, ku podivu někteří evropští poslanci to vidí jinak. Tak, tím uzavírám debatu. Hlasovat budeme 12. října. A ještě poslední bod – a to je zpráva obchodní komory v Číně a já dám slovo eh, přímo eh, novému předsedovi, kterým je pan Matt Harbour. Ah. right. thank you very much and uh, thank you. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, že jste přijali mne a mou delegaci. My e, na svém každoročním výletě do Bruselu e, zveřejňujeme náš poziční dokument. Pracujeme na něm vždycky 6 měsíců, e, účastní se toho 30 pracovních skupin a čínské vládě předkládáme 800 doporučení, jak zlepšit obchodní prostředí pro všechny. V letošním pozičním dokumentu se ptáme jednu, tak klademe si jednu otázku, která se také e, týká čínské vlády, a sice proč klesá objem evropských investic v Číně. V roce 2006 byl růst 23%, pardon, pokles 23% a to bylo v roce 2016, pokles 23% a pokles pokračuje. Také v Číně toto vyvolává eh, znepokojení. Víme, že Čína eh, se mění ze starého rozvojového modelu k něčemu novému a to vlastně začalo v roce 2013, když Čína přišla s plánem reformy. Od roku 2013 došlo k podstatnému pokroku v oblastech, jako je životní prostředí, boj proti korupci, reforma zdravotnictví a větší pravomoci eh, starostům měst. To je všechno hezké, ale přesto evropské přímé investice nadále klesají. Čína Eh, také má nebo patří k těm, těm globálním eh, velkým single hráčům, kteří jsou proti eh, globalizaci, jak ji známe. Třeba v Davosu byla Čína z ústy prezidenta líčena jako šampion, šampion světové globalizace, čili takto se k tomu Čína staví. Pak jsme tady měli o týden později dokument číslo 5 státní rady a v tomto dokumentu jsou věci, které zkoumáme v našem letošním pozičním dokumentu. Zde Čína prohlašuje, že nadále vítá zahraniční investice. Je zde 20 politických oblastí a ty jsou, spadají do tří okruhů. Jeden z těch okruhů je další otevírání čínské ekonomiky, druhá je, jak zlepšovat obchodní prostředí a třetí lákání přímých zahraničních investic. My tento dokument bereme velmi vážně Proto tedy v našem posičním eh, dokumentu eh, toto zkoumáme. Také eh, zde máme výsledky styku s 20 různými ministerstvy a provinčními orgány. Výsledky? Když se podíváte, jak vypadá to otvírání, což je důležité pro Čínu, Přímé zahraniční investice přinášejí kromě peněz nové technologie, metody výroby, přispívá k restrukturalizaci průmyslu a dále vytváří eh, možnosti eh, pro výchovu eh, průmyslových specialistů v jednotlivých oblastech. A když se podíváme na to slíbené otevření, ze strany Číny, tak eh, těch slibů bylo mnoho, ale naplnilo se jich málo. A to je vážné, protože vztahy s Čínou eh, v investičním režimu jsou velmi nevyvážené a asymetrické. My jsme varovali Čínu, že dlouhodobě toto není udržitelné. Zatímco v roce 2006 to bylo 8 miliard evropských investic v Číně, opačný světem to bylo 14 miliard. Evropa je otevřená zahraničním investicím, zatímco v Číně přetrvává mnoho restrikcí a tržních bariér. Když se mám zastavit o důlež- důležitosti investic eh, pro eh, Eh, výchovu místních expertů, tak my vidíme, že země, které se otvírají eh, čínským investicím, tak v roce 2015 právní služby byly změněny z omezených na zakázané. A my bychom byli rádi, kdyby v tom letošním katalogu se to vrátilo alespoň zpátky na omezenou. To samozřejmě je rozpor pro zemi, která v roce 2013 se přiznala a přihlásila eh, k tržním silám a k rozvoji, eh, který je pro lidi. Samozřejmě trhy, které mohou realokovat zdroje, jsou také trhy, eh, které jsou velice důležité a to si vyžaduje také eh, právníky. A my bychom byli rádi, kdyby více evropských firm bylo schopno školit čínské odborníky. Dále spravedlivý obchod. Čína hodně hovoří o reformě státních podniků. A my stále nechápeme, jak eh, se vyvíjí a kolik mám času. A ne. A já jsem myslel, že mám 15 minut, to se omlouvám. Dobře, takže ještě pár minut a já to eh, zkrátím. Čili eh, bariéry vstupu na trh, eh, regulační bariéry, diskriminace, Eh, to jsou tři ze čtyř hlavní důvodů, proč naše investice klesají. Tak samozřejmě, že uzavřením obchodní dohody je možné odstranit ty bariéry. A taky budeme mít eh, součástí z toho eh, takový omezený blacklist. Za druhé, největší pomocí pro evropské firmy by bylo zahájen dialogu, ale my se podíváme, kde ten dialog skutečně probíhá. No tak tady jsou různé oblasti. Eh, my třeba tady máme tu diskriminaci, poněvadž v eh, Číně platí diskriminační zákon o eh, zahraničních investicích a ten by měl být zrušen. Když se podíváte na zahraniční investice, Evropa v roce 16 investovala v Číně 8 miliard. Eh, čínské eh, firmy v Americe investovaly ze stejném období 200 miliard. Čili vidíte tu nerovnováhu a vidíte, že tady je obrovský nevyužitý potenciál který si ovšem vyžádá reformu ekonomiky. Takže co dál? My tady jsme si od 19. sjezdu komunistické strany Číny slibovali asi příliš mnoho. Zaznělo mnoho krásných proslovů, mnoho dokumentů. Teď jsme očekávali, že se bude hodně věcí také dít. V příštím roce v září eh, očekáváme další dokument, dokument číslo 39 státní rady a očekáváme od toho eh, přísliby dalšího otevírání. Děkuji. Pan Winkler, pan Půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, President Hartmann, thank you very much for the, for the information and report that you... Každopádně vám děkuji eh, za přednesenou zprávu. Můžu vás ujistit o tom, eh, že eh, jste zde velice vítáni a že vás velice bedlivě posloucháme. Sledujeme ty dokumenty, které přednášíte, toto hodnocení, aspoň za EVP tady hovořím. Já myslím si, že u celého toho výboru mohu skonstatovat, že vám přejeme hodně úspěchů. Měli jsme skvělou spolupráci s vašimi předchůdci Děkuji a přeji hodně úspěchu. Pan Průst. Pane předsedo, to je škoda, že se toto nekonalo před bodem 8 na programu, protože ti kolegové, kteří už odešli a kladli si otázku, k čemu ehm, postup pro ochranu investic, tak to tady právě vidíme. A když slyším toto expoze, tak si kladem otázku, kde se Čína zastaví. Žádná reciprocita, sama omezení, ne- nedodržení slova. A my si klademe otázky e, při užívání slova reciprocita, jestli nás VTO nenapadne pro diskriminaci. To je skutečně je postavené na hlavu. A v tom dnešním světě už není místo pro naivitu. A nepřichází samozřejmě v úvahu, jak si zrušit obchodní vztahy s Čínou, ale naši čínští přátelé musí pochopit, že obchod ano, ale stejná pravidla na obě strany a že nemůžou na jedné straně všechno zakázat a na druhé straně všechno akceptovat. Takže to mě těší a přál bych si, jestli byste nám to mohli dát písemně, abychom si to mohli prostudovat. A samozřejmě tato studie bude významným příspěvkem analýze a zprávě, na které budeme pracovat, ale zodpovídáte řadu otázek, které si někdy někteří kladli ohledně toho, jaký smysl má ten dohled nad investicemi. Takže děkujeme vám za vaši práci. Děkuji. Pracujeme právě na problematice screeningu investic. Návrh byl předložen minulý týden. Snažíme se zlepšit ten návrh a Taky pracujeme na nařízení proti dumpingu, alternativních výpočtových metodách, a nástrojích pro obhajobu našich zájmů, nicméně naše partnerství musí se opírat o reciprocitu, to je klíč. Děkuji, že jste přišli mezi nás a informovali nás. Zvlášť se těšíme eh, na informace po 19. sjezdu strany. Ehm, děkuji, na nashledanou. Bod 17 různé, nic nemáme. Příští schůze je 11. a 12. října. Děkuji. Děkuji tlumočníkům. Thank you.